Dear colleagues, on... Vážení kolegové, milí hosté, dámy a pánové, už je na čase, abychom opravdu začali, protože máme před sebou nabitý program. Než začneme, jenom vás upozorním na to, že máme tlumočení ve všech úředních jazycích EU Podívejte se prosím na číslo, které odpovídá vašemu jazyku, tak abyste mohli poslouchat správný kanál. Nyní eh, přejdu k pár úvodním slovům a potom zahájím naše zasedání. Výbor Envy Evropského parlamentu je velmi rád, že máme tuto příležitost eh, diskutovat s vámi, zástupci eh, národních parlamentů, o velmi aktuálních tématech, o eh, klimatických změnách a o tom, jak z Evropské unie udělat ekonomiku, která bude založena na zelených základech, na nízkouhlíkaté produkci. Dnes máme eh, zástupce 27 eh, parla, eh, parlamentů. Máme zde 12 předsedů výboru a 12 vicepředsedů výboru. To ukazuje, že témata, jimž se dnes budeme věnovat, jsou obrovsky důležitá. Jak pro nás zde v Evropském parlamentu, tak pro vás v parlamentech národních. Já věřím, že budeme mít také velmi zajímavou diskusi a dobrou výměnu názorů. Naše diskuse, naše dnešní zasedání bude rozděleno do několika bloků. První blok se zaměří na jakési výzvy, problémy a roli evropské environmentální diplomacie v ve vyjednávání o klimatických změnách a druhý blok se zaměří na eh, dlouhodobé perspektivy, dlouhodobé vyhlídky, tak abychom dosáhli inovativní nízkouhlíkaté eh, Evropy, která co nejlépe využívá se zdroje. Evropa vždycky byla takovým pionýrem při boji proti klimatickým změnám. Hmm. Evropská unie také eh, chce hrát zásadní roli na, na klimatické konferenci v Paříži. Obrovským cílem eh, klimatické politiky je eh, omezit globální oteplování na 2 stupně Celsie oproti míře z roku 1990. Potřebujeme řadu kroků, koordinovaných kroků, abychom tohoto cíle dosáhli. V říjnu roku 2014 Evropská rada eh, učinila významný krok eh, vůči eh, nízkouhlíkoté Evropě, která dobře využívá své zdroje, stanovila si energetický rámec pro rok 2030. Tady jde tedy o, sníž, o redukci ehm, emisí CO2. To bude v podstatě také, tyto cíle stanovené v tomto energetickém balíčku budou také základem pro vyjednávání v Paříži. Evropský parlament eh, vždy hrál významnou roli v eh, klimatické diplomacii. My znovu zašleme eh, naši vlastní delegaci na COP21. Výbor Envy v tomto smyslu také už připravuje velmi důležité diplomatické kroky, tak abychom eh, zajistili úspěch nadcházející klimatické konference. Eh, máme například eh, zprávu z vlastní iniciativy, o které se bude hlasovat v říjnu, pardon, na podzim roku 2015 klimatická eh, diplomacie a její úspěch také musí vycházet z naší vlastní schopnosti něco udělat. V posledních 40 letech eh, se schvalovala eh, nová nová legislativa, která by umožňovala nové standardy v této oblasti. To pomůže také našim občanům či podnikům vypořádávat se s těmi největšími výzvami spojenými s klimatickými změnami. Potom máme také sedmý environmentální akční program, který byl schválen v prosinci 2013, který eh, bude takovým vodítkem pro evropskou politiku do roku 2020 je tedy potřeba, abychom plně implementovali eh, také unijní eh, klimatický balíček, eh, který také stanovuje určité normy pro to, jak, jaké mají být výrobky, jaké mm, standardy musí splňovat. A podobně to také tam jsou stanoveny cíle, co se týče například produkce odpadu, řízení odpadového hospodářství a podobně. Nesmíme také zapomínat na to, že eh, v energetické oblasti se potřebuje snížit eh, závislost na dovozu energií. Eh, také je potřeba stanovit si jasné kvalitní indikátory, ukazatele, které budou nadále vodítkem pro dosahování cílů tato politika má ale také významné socioekonomické dopady, které by mohly být velmi pozitivní a stimulovat růst eh, a eh, tvorbu pracovních příležitostí. Eh, tady se dá předpokládat růst zaměstnanosti asi o 3, 3%. Stávající trh s zelenými technologiemi je, má dnes cenu asi jednoho trilionu eur to je tedy globálně. To se týká například energetické účinnosti nebo recyklací a podobně. Eh, vážení kolegové, eh, milí hosté, dámy a pánové, témata dnešní diskuse se vztahují k celé řadě důležitých témat pro EU jako celek a také pro každý členský stálek. Pro všechny z nás, eh, ať už jsme politikové či občané. Dnes máme možnost hovořit o těchto důležitých tématech Eh, na půdě Evropského parlamentu spolu s národními parlamenty a já se velmi těším na naši zajímavou diskusi. Prakti- prakticky se teďka musíme trošku zorganizovat. Jak si zorganizujeme dnešní debatu? Ty bloky jsou organizovány tak, že každý bude mít příležitost říct si slovo ale určitě se nemůžeme všichni vyjádřit ke každému tématu, takže bych vás eh, jednak eh, požádal, abyste dodrželi jedno pravidlo, které je běžné v Evropském parlamentu, možná není běžné eh, ve všech národních parlamentech. Prosím, hovořte maximálně dvě minuty. Také prosím mějte na paměti to, co už v diskusi zaznělo, tak abychom se neopakovali a běžte rovnou k věci. Uh, Poslanci národních parlamentů eh, by, kteří mají zájem o to eh, se vyjádřit v dané debatě, prosím, vyplňte si eh, řečnické kartičky. Jedna je modrá pro ten první blok a druhá je žlutá pro druhý blok. Ty kartičky vám dáme na začátek každé, každého bloku. Poslanci Evropského parlamentu jako běžně zvedněte pouze své ruce a přihlašte se do debaty. Takže nyní je mým potěšením, že mohu předat slovo panu Edbarcovi Smiltencovi, který je vicepředsedom ehm, výboru pro eh, environmentální regionální politiku eh, Lotyšského sejmu. Prosím. Mesdames, messieurs, excellence. Dámy a pánové, děkuji vám za to, že jste mě dali příležitost přednést eh, tento zahajovací projev. Klimatická změna představuje nebezpečí pro nás, pro všechny. Abychom zabránili nejhorším dopadům klimatických změn, je třeba omezit globální oteplování na maximálně 2 a k tomu je nutné, aby se všechny země dohodli na dohodě, která bude právně závazná a která bude usilovat o omezení vlivu klimatických změn po roce 2020. Chci zdůraznit, že dohoda sama o sobě stačit nebude. Abychom z dlouhodobého hlediska a dostatečně omezili objem skleníkových plynů, je nutné změnit náš přístup a naše smýšlení. Národní ekonomiky musí být inovativní musí spotřebovat jen málo uhlíku a málo zdrojů. A taková musí být i Evropa. Abychom dosáhli tohoto cíle, budeme potřebovat také podporu občanské společnosti. A zapojení parlamentu do tohoto procesu je tedy nezbytné. Jsem velmi rád, že dnes je naplánována řada diskusí na tato důležitá témata. Dovolte, abych využil této příležitosti a vyjádřil potěšení s tím, nad tím, že 6. března roku 2015 na zasedání Rady ministrů životního prostředí členských států pod vedením lotyšského předsednictví byla oficiálně vznesena žádost Evropské unie a jednotlivých členských států, pokud jde o cíle v této oblasti. Toto už je úspěch, který bude zapsán v dohodě z roku 2015. Členské státy Evropské unie se zavázaly, že omezí své emise skleníkových plynů o 40 do roku 2030. Evropská unie je první z velkých hospodářských mocností, která projevila takto svou vůli. Je to důležitý krok směrem k přijetí mezinárodní dohody na konferenci smluvních stran v Paříži v prosinci 2015. Drazí kolegové, zbývá 8 měsíců do podpisu této smlouvy. Lotyšsko jako země předsedající Radě Evropské unie je aktivně zapojeno do mezinárodních jednání a bude i nadále pokračovat ve svém úsilí. V průběhu těchto osmi měsíců bude především důležité jednat se zeměmi, které nejsou součástí Evropské unie. A musíme se snažit vysvětlit jim stanovisko Evropské unie a pomoci jim, v jaké oblasti je možné uzavřít eh, tuto globální dohodu. Lotyšsko je přes, připraveno se zapojit eh, a vyzývá i ostatní státy Evropské unie, aby udělali to tež. Doufám, že dnešní rozprava, stejně jako ty budoucí, budou eh, užitečné a plodné. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji. Děkuji vám. A nyní můžeme začít s naším prvním blokem. A nejprve bych chtěl přivítat naše řečníky prvního kola. Je to pan Miguel Arias Kaněte, Evropský komisař pro eh, klimatickou změnu a energetiku. A pak je to pan eh, Henry Cox, eh, místopředseda Lucemburské poslanecké sněmovny a předseda výboru životního prostředí a předseda podvýboru pro klima a energetiku. Abychom měli dost času na debatu, chtěl bych poprosit všechny naše řečníky, aby respektovali eh, časový limit deseti minut, který vám byl přidělen. A tímto dávám slovo rovnou eh, panu komisaři Ariasi Kanětemu. Pane předsedo Lavio, vážení poslanci, je mi ctí být tu dnes s vámi a hovořit o naší cestě k Paříži a vaše zapojení je důležitým příspěvkem do diskuzí o nové globální klimatické dohodě. Do Paříže nám zbývá už jenom devět měsíců a od dneška do prosince nás čeká ještě mnoho práce, eh, abychom zajistili, že dohoda uzavřená na COP21 nás nasměruje správným směrem, eh, který by bojoval proti klimatickým změnám v dlouhodobém horizontu. Eh, já bych chtěl zdůraznit některé klíčové aspekty tohoto procesu. Za prvé vlastní příspěvky Evropské unie. Za druhé dialog a spolupráce s dalšími zeměmi a regiony a za třetí e, role, kterou můžete hrát vy e, poslanci. E, začnu tedy příspěvkem Evropské unie. Jakožto komisař pro klimatické akce a energetiku jsem hrdý na to, že Evropská unie byla první velkou ekonomikou, která představila svůj příspěvek k nové globální dohodě. Formálně jsme představili naše a i naše INDC, zamýšlené národní příspěvky, už na začátku března na základě dohody na Radě pro životní prostředí. Znovu jsme tak dali najevo, že Evropská unie plní e, své cíle a ukazuje cestu ostatním. Tímto příspěvkem je závazný cíl snížení skleníkových plynů který, na kterém se shodli evropští lídři v roce 2014 v červnu, v říjnu. Jde o snížení o 40% oproti úrovni z roku 1990. Tento cíl je závazný a týká se všech sektorů a zdrojů emisí a lze ho dosáhnout pouze e, koordinovanou akcí na e, evropské úrovni. Je to ambiciozní, ale splnitelný cíl. A především je v souladu s redukcemi emisí, kterých musíme dosáhnout v dlouhodobém horizontu. Splníme-li cíl 40%, eh, dostaneme se na nákladově úspornou cestu, eh, která nás přivede až k 80% eh, snížení domácích emisí do roku 2050. Už jsme zahájili přípravy legislativního návrhu na splnění tohoto cíle. Jako první krok k přípravě tohoto návrhu jsme minulý týden zahájili dvě konzultace o sektoru mimo ET e ETS a já vás vyzývám, abyste se zúčastnili těchto konzultací. Ten 40% cíl je zásadní pro implementaci eh, priorit komise, kterým je vybudování energetické unie. Naše ambice v energetické unie stojí na několika pilířích. Vnitřním trhu, energetické účinnosti, dekarbonizaci, energetické bezpečnosti a e, výzkumu a inovací. Tyto jednotlivé dimenze spolu vzájemně souvisí. Snížení emisí skleníkových plynů hraje roli v nich všech a přinese mnoho e, výhod, jako je zvýšení energetické bezpečnosti a nové příležitosti pro růst a pracovní místa. Nyní musíme své vize e, proměnit v realitu. Už jsme vypracovali konkrétní akční plán pro energetickou unii, e, který by měl platit pro příští měsíce a roky. V Evropě se tedy snažíme, ale to nestačí. Klimatické změny jsou globální výzva a proto i řešení musí být globální. To mě, tím se dostávám k druhé druhému bodu, což je spolupráce s mezinárodními partnery. Evropská unie zcela jasně ví, co si od Paříže slibuje a jsme připraveni nést na tom svůj podíl. Nyní ale e, představujeme pouze 10 globálních emisí a toto procento klesá. Potřebujeme proto transparentní, dynamickou a právně závaznou dohodu s jasnými závazky všech stran. Tato dohoda musí reflektovat eh, odpovědnosti jednotlivých národů ve světové ekonomice a zároveň politickou realitu a schopnost jednotlivých zemí přispět k této dohodě. Kolektivní závazky všech smluvních stran by měly snížit globální emise o nejméně 60 oproti roku 2010, a to do roku 2050. To je v souladu s mezinárodně odsouhlasenými cíly eh, kterými je udržení globálního oteplování na dvou stupních Celzia oproti předprůmyslovým domám. Abychom toho mohli dosáhnout, musí ta dohoda být od začátku co nejambicióznější. E, musí e, také být, musí to také být možnost pravidelně revidovat a posilovat e, cíle jednotlivých zelí v závislosti na nejnovějším vývoji. Budeme komunikovat s partnery z celého světa, abychom dosáhli v Paříži stabilní a pevné dohody. E, nejhlavnější výzva je nyní včasné podání národních zamýšlených příspěvků a aby tyto příspěvky přednesla kritická, e, kritické množství e, mezinárodních partnerů. Kromě Evropské unie zatím Švýcarsko, Norsko a Mexiko představili svá eh, INDC. A zejména pokud jde o Mexiko, tak jde o první rozvojovou ekonomiku, eh, takže děkuji Mexiku zatímco Čína, eh, Spojené státy a další země G20 by měli následovat příkladu Evropské unie a zaslat své příspěvky co nejdříve. Oslavujeme také naše partnery v rámci G7, G20, africké skupiny a aliance malých ostrovních států. Víme, že i NDC budou odrážet různorodost eh, kontextů jednotlivých zemí. Důležité ale je, aby každý takovýto příspěvek byl co nejambicioznější vhledem k možnostem a odpovědnostem jednotlivých zemí. Není času na zbyt, protože do pařížské konference potřebujeme mít jasný přehled o tom, jak si vlastně stojíme, pokud jde o ten cíl udržet globální oteplení pod 2 stupně Celsia. A nyní se dostávám k třetí třetímu bodu, což je role parlamentu. Evropská unie má na globální scéně e, vlastně funkci e, lídra všech akcí e, v oblasti klimatu. S naší domácí, naším domácím působením v oblasti klimatu vidíme, že boj proti klimatickým změnám a růst jsou vzájemně kompatibilní. Je tedy zapotřebí posílit zapojení všech evropských parlamentů. Já doufám, že i nadále budete podporovat klimatické akce. Po Paříž pařížské konferenci parlamenty jak na národní úrovni, tak na evropské úrovni budou muset ratifikovat tu novou dohodu. Vzhledem k tomuto vás vyzývám, abyste aktivně sledovali průběh vyjednávání. Tak jako tomu bylo v minulosti, i komise bude informovat Evropský parlament a přivítá delegaci Evropského parlamentu na pařížské konferenci. Abychom mohli vyjednávat efektivně, Evropská unie musí mluvit jedním hlasem. Přestože parlamenty nejsou vyjednávači, přesto jste vyslanci Evropské unie, když jednáte se svými protějšky v dalších zemích a se zástupci občanské společnosti. Máte proto značný vliv na mezinárodní scéně. To eh, platí i po, pro období po Paříži, protože Paříž sama o sobě nevyřeší problém problémy s klimatem. Doufáme, že to bude začátek, že to bude moment, který eh, ohne trajektorii globálního vývoje směrem k vyšší udržitelnosti. Nicméně to hlavní, tedy plnění závazků, se bude odehrávat po Paříži. A eh, také začnou eh, rušné debaty v národních parlamentech. V Evropské unii máme s těmito politickými debaty více zkušeností než kdokoliv jiný. A náš parlament má rozhodně co říci. Myslím si, že je to zajímavá příležitost pro vás eh, účastnit se takovýchto výměch názorů, například pro prostřednictvím Globe International. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, eh, jakožto vyslanci evropských občanů víte, jakým problémům čelí občané ve svých každodenních životech a jak se obávají starají o budoucnost. Chtěl bych vás ujistit, že klimatická změna je jednou z hlavních těchto obav. Devět z deseti Evropanů podle průzkumu veřejného mínění vnímá klimatické změny jako závažný problém. Jeden, každý šestý eh, Evropan ho i považuje za největší problém, před kterým stojí svět. Občané si uvědomují nutnost jednat. V tém, že průzkumu veřejného mínění se čtyři z pěti Evropanů shodli na tom, že boj proti klimatickým změnám a efektivní využívání ekonomie, eh, energie eh, posílí ekonomiku a vytvoří pracovní místa. Je tedy za zapotřebí utkat se s klimatickými změnami odhodlaně a ambiciozně. Všichni můžeme sehrát svou úlohu v tom, aby Paříž byla úspěšná a abychom vybudovali společně nízkouhlíkovou budoucnost. Já se těším na další diskuze a na vaši spolupráce. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát, děkuji také, že jste dodržel řečnický čas a nyní předám slovo panu Andremu Koksovi, který je vicepředsedou eh, Lucemburského poslanecké sněmovny. Prosím. Ah, ah oui, je commence encore une fois. Vážený pane komisaři, pane předsedo, kolegové poslanci, dámy a pánové, především děkuji za pozvání a děkuji za to, že zde mohu vystoupit. Na konferenci COP21 bude Lucembursko předsedat Evropské unii prostřednictvím konstruktivních výměn na všech politických a občanských úrovních se Lucembursko snaží, aby se Paříž připravila v co nejlepších podmínkách. Je zásadní, abychom zde uzavřeli závazný, dynamický a ambiciozní, ambiciozní dohodu pro všechny, která nám umožní udržet oteplování planety pod dvěma, procent, dvěma stupni Celsia. Je dnes více než jisté, že COP21 v Paříži bude mobilizovat nejen hlavy států a vlád, ale také občanskou společnost jako takovou. Na summitu v New Yorku v září roku 2014 poprvé došlo ke světovému pochodu za klima a došlo k demonstracím ve více než 2500 městech ve 130 zemích. Stovky tisíc lidí na světě žádali, aby jejich představitelé jednali odvážně. Pokud jde o Paříž, tak v souvislosti s touto konferencí roste uvědomění, občanské uvědomění všude ve světě. Určitě, určitě dojde k dalším manifestacím při této příležitosti, ale hlavám státu a vládce zatím nedaří uzavřít další dohodu. A v souvislosti s tím se zvyšuje boj za omezení dopadů klimatických změn na místní a regionální úrovni díky zapojení místních orgánů občanské společnosti a celé řady nevládních organizací. První bod, který chci tady zdůraznit, je nutné zapojení občanské společnosti a stejně tak místní a regionální úrovně. Má-li být uzavřena jakákoliv dohoda, bude nutno více zhodnotit iniciativy, které jsou označovány jako bottom-up nebo grassroots, to znamená iniciativy z dole. Aktivní zapojení našich občanů do boje proti klimatickým změnám nás nutí k tomu, abychom vypracovali nový legislativní rámec, abychom stimulovali jejich angažmá. Dekarbonizace našeho energetického systému a bezpečná produkce prochází také přes demokratizaci produkce energie. Decentralizovaná, dekarbonizovaná a bezpečná výroba energie s našimi občany a pro naše občany. Druhý bod, který bych rád zdůraznil, je potřeba inspirovat se místní a regionální zkušeností, máme-li mít úspěch. Místní orgány jsou nejblíže terénu a mohou jako první skonstatovat, zda strategie ve skutečnosti fungují nebo ne a mohou je přizpůsobit. Zkušenosti průkopnických místních organizací, které se združily v roce 1990 v rámci klimatické aliance a nebo také v rámci umluvy. Starostů Transition Network jasně ukazuje, co je nutno udělat, abychom zajistili úspěch místních iniciativ na boj proti klimatickým změnám. Iniciativa nebo jakákoliv změna v oblasti klimatu, jakákoliv dohoda musí vést přesto, že přestaneme vyhlašovat abstraktní politické cíle a přijmeme konkrétní hmatatelné cíle. Dále je třeba rozvinout koordinovaný akční plán, který by umožnil synergie a za mě zabezel překrývání iniciativ. Za třetí je důležité dát do souvislosti cíle snižování produkce nebo tedy emisí eh, skleníkových plynů a propojit to s dalšími programy a politikami. Za čtvrté je důležité partnerství občanů a spolupráce a konečně je také nutno pravidelně monitorovat výsledky a přizpůsobit na základě těchto výsledků nástroje a programy. Zákon z 12. září roku 2012, který přijalo Lucembursko, nám umožnil zapojit 105 obcí v Lucembursku do aktivního boje proti klimatickým změnám. Cíle to je posílení role obcí ve, v klimatické politice, omezení emisí skleníkových plynů a spotřeby energie na místní a regionální úrovně, také stimulace místních a regionálních investorů. Tento kontrakt, který označujeme jako klimatický pakt zahrnuje také obce a jejich povinnost účastnit se European Energy Award a stádium za to poskytuje finanční a technickou podporu. Tímto zákonem prakticky všechny obce budou mít možnost přímo se zapojit do úmluvy starostu. Třetí bod se nás týká přímo. My, evropští i národní poslanci, neseme velkou zodpovědnost a je důležité, abychom plnili svou roli zvolených zástupců. V tomto kontextu se Lucemburský parlament v roce 2014 rozhodl vytvořit parlamentní podvýbor, který se bude specificky zabývat klimatem a energetikou. Tento podvýbor analyzuje národní situaci úspěchy a neúspěchy současné klimatické politiky a cílem je navrhnout další nástroje a cesty. Naplánovali jsme ještě do léta rozpravu a následující zprávu v našem parlamentu, já jsem zpravodem pro tuto zprávu, aby se posílilo úsilí Lucemburska v boji proti klimatickým změnám a abychom přispěly k vytvoření klimatu důvěry, které je nutné pro úspěch jednání v Paříži. Jedná se o to, abychom vytvořili základ pro skutečný horizontální zákon na ochranu klimatu a abychom poskytli parlamentní podporu klimatické politice. Dovolte, abych zde poblahopřál finským kolegům, kteří zde nemohou dnes být, protože 19. dubna budou mít legislativní volby, ale právě na začátku března přijali takovýto zákon, který zahrnuje důležitou monitorující roli parlamentu. Úspěch nám přinese jen naše jednoznačné zapojení a věrohodné příspěvky a akce. Takže jsme velmi rádi, že Evropská unie už oznámila svůj plán rozhodného příspěvku ke konferenci COP21. Oznámila to na summitu v Rize. Nejméně 40% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 v porovnání s rokem 1990. Bylo by velmi užitečné, kdyby všechny země zveřejnily svůj příspěvek co nejdříve. Pařížský summit se blíží a my, evropští poslanci nebo evropští politici, máme také velkou zodpovědnost hájit evropský cíl jedním hlasem. Je třeba zabránit tomu, aby politické rozmíšky, někdy ryze národního charakteru, předem oslabily vyjednávací pozici Evropské unie. Je především důležité zdůraznit naši inovační kapacitu, protože máme k dispozici nástroje a technologie, které jsou vhodné pro snižování emisí. Totež platí pro celou řadu vyhlášení, pokud jde o podporu, o slibovanou finanční podporu rozvojovým zemím. Klimatické financování musí být obsaženo v pařížské dohodě jako klíčový cíl na cestě ke splnění toho našeho hlavního cíle dvě, dva stupně Celsia. A přijmout adaptační opatření, abychom se přetransformovali ve společnost, která bude odolná vůči klimatickým změnám. Pane komisaři, vážení kolegové, na závěr bych vás rád ujistil, že lucemburské předsednictví a náš ministr životního prostředí udělá vše, co bude v jejich silách, aby pařížský summit byl úspěšný a aby byl důstojným nástupcem kyotského protokolu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. A nyní eh, vám dám prostor prv, k prvním, prvnímu kolu otázek. Eh, začnu hned panem Jesusem Ruiz, eh, Ruizem, který je předsedou výboru pro životní prostředí v Senátu. Prosím, máte slovo, máte dvě minuty. Gracias, muy buenas tardes. Yo quería en primer... Děkuji, dobré odpoledne. S vaším dovolením bych eh, nejdříve ráda srdečně pozdravila našeho kolegu a ještě donedávna ministra zemědělství a životního prostředí Miguela Ariase Kaněteho a přeji mu hodně úspěchu v jeho záležitosti, což bude důležité a přínosné pro všechny Evropany i pro naše životní prostředí. Chtěla bych se pana komisaře zeptat na jednu věc. Slyšeli jsme o tom, jak důležitou roli má se hrát Evropská unie v klimatických politikách, jakou také se hrála v minulosti a jakou chce se hrát i v budoucnosti. Chce do toho zapojit také více zemí ve světě, protože pokud ne, tak by tato politika nebyla efektivní. Ale také se zde hovořilo o potřebě toho, aby Evropská unie zasáhla v širším měřítku. Aby vedla určitou globální diplomaci v této oblasti. Ale já bych se ráda zeptala na následující věc. Nemyslíte si, pane komisaři, že je nutné spojit všechny rezortní politiky Evropské unie, hospodářskou politiku, průmyslovou politiku, všechny aspekty energetické politiky, aby tyto cíle, tyto klimatické cíle byly skutečně platné, protože snižování emisí to není věc, kterou bychom mohli udělat izolovaně. Je to přímo propojeno se způsobem života, způsobem výroby, našimi potřebami, zbožím. Někdy k tomu přistupujeme izolovaně a já si myslím, že by to naopak měla být součást globální politiky Evropské unie. A že navíc takového modelu se musíme držet a musíme se snažit k němu dospět ve všech členských státech a vůbec ve všech státech planety, o kterých chceme, aby sdíleli tyto cíle. Děkuji. Thank you very much. And now Mr. Mi- Děkuji. Pan Miguel McCarthy, který je předsedou výboru pro životní prostředí v Irsku. Prosím, máte slovo také dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Irsko vnímá klimatické změny jako jednu, jedny z hlavních výzev 21. století, eh, protože to může mít eh, přímé negativní dopady na, na, na naše země. Eh, to může znamenat třeba hrozbu či ohrožení stanovišť, habitatů, potom také samozřejmě rostoucí hladinu moří. To všechno bude mít hospodářské i e, sociologické dopady a náklady. My tedy považujeme za zásadně důležité, aby e, Evropská unie co nejrychleji předložila svou komunikaci ohledně cílů na konferenci v Paříži. Je také potřeba, aby co nejvíce zemí se toho účastnilo. Potřebujeme si vypracovat jakýsi akční plán pro klimatickou diploma, diplomaci. Právě v tomto zcela zásadně roce ta nová do, dohoda by potom měla umožnit všem smluvním stranám, aby eh, dosáhly nízkouhlíkového hospodářství. Předpokládáme také, že nová dohoda by měla být eh, právně závazná a měla by mít jasně stanovené závazky pro všechny smluvní strany, které by byly v souladu s tím eh, cílem ohledně 2%, 2 eh, stupňů Celsia. Pardon. Eh, naším cílem v Irsku je tedy snížení emisí CO2 o 80% oproti stávající situaci ehm, to asi do roku 2050 také potřebujeme se zaměřit na oblasti, jako je zemědělství nebo lesnictví, protože tady um, nesmíme kompromitovat eh, naše možnosti Eh, mám otázku na pana komisaře. Uděláte všechno proto, abyste zajistil, že příspěvek eh, sektorů zemědělství a lesnictví, co se týče neutralizace uhlíku, bude, uzna, bude to uznáno v eh, stávajících a budoucích ehm, vyjednáváních. Je celá řada lidí, kteří se potýkají s hladomorem, kteří se musí rozhodnout mezi potravinovou jistotou a také um, opatřeními v oblasti klimatických změn. Víme, že může třeba dojít k tomu, že eh, prostě přeneseme problémy do jiných zemí, eh, do zemí, kde ještě tedy se může eh, produkovat více uhlíku než třeba v zemích EU. Nyní dávám slovo panu či paní Gorsiča Jatenjaus. To je vicepředseda výboru pro životní prostředí v Polsku. Děkuji, pane předsedající. Vítám. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych vám předložil stanovisko nebo tezi připravené Polskem na dnešní setkání. Abych se s vámi o ně podělil. Polsko podpoří dohodu, která zajistí globální úsilí v oblasti snižování emisí a bude minimalizovat jev takzvaného uniku emisí. Nemůžeme si představit dohody bez eh, zapojení našich hlavních hospodářských konkurentů. Z hlediska Polska je klíčová účast všech stran pařížské dohodě. Podporujeme dohodu, která zmobilizuje společné úsilí všech zemí ve snaze omezit eh, vzestup eh, teploty na 2 stupně Celzia. Nemůžeme ale očekávat, že toho dosáhneme už na konferenci COP21 v Paříži. Klíčová otázka je, jak motivovat členské státy a vůbec státy ke snižování emisí. Jde to jenom finančně, anebo existují i jiné pobídky? Polsko nepřijímá dohody, které rozdělují svět na přílohu 1 a přílohu mimo přílohu 1, protože to příliš nesouvisí se skutečností. Ty závazky se týkají jen malé skupiny zemí a to bude podporovat únik emisí a navíc se to naloží další úkoly na určitou skupinu států, zatímco na jiné ne. Umluva by nám umožnila stanovit pravidla pro všechny, pro všechny strany, které tuto umluvu podepíšou. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Nyní za Evropský parlament Joe Leinen, prosím. Danke, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Je velmi dobré, že se takto setkáváme um, jako zástupci všech parlamentů, protože um, obrovské transformace, kterými procházíme, eh, vyžaduje důležité, eh, vyžadují důležité klimatické politiky, eh, vyžadují jasnou reakci. My tedy musíme takto spolupracovat, musíme samozřejmě v rámci těch konferencí pracovat také celosvětově. Teď nám jde o závaznou dohodu v Paříži, která by stanovila jasně ten cíl dvou stupňů Celzie. Teď, pane komisaři, co je dosažitelné ohledně otázky závaznosti? Víme, že USA nebo Čína mají trošku jiné představy e, o té dohodě, takže při nejmenším bychom si měli stanovat nějaký závazný systém přeskumu pro e, zpravodaje Víme, že ten cíl dvou stupňů nebude dosažen. Máme tady mezeru asi gigatuny, takže mě by zajímá, mě zajímá, jak vy se stavíte ke svým vlastním eh, povinnostem eh, na, na eh, komisi, jak se stavíte vůči politikám v rozvojových zemích, v zemích jako je Japonsko a další také. Navíc, jak chceme uzavřít tuto mezeru té gigatuny, Eh, víme také, že ve finále jde o peníze. Jsou to vždycky peníze, peníze, peníze, takže mm, tady jde o miliardy, které prostě musíme dosáhnout v Paříži, takže to jsou věci, které ještě leží na stole pro vyřešení. Nyní pan Franz Untersteller z německého Bundesrátu. Děkuji. Pane eh, předsedo, vážený eh, pane komisaři, eh, milí kolegové, Vážený pane komisaři, vy jste odprezentoval zásadní takové stavební kameny naší klimatické politiky, ale mě by zajímalo, zda Evropa díky tomu takhle dostojí jaké, své, jaké si své důležité pionýrské roli, či nikoli, protože tady, například co se týče cílů EU eh, e pro rok 2030, podle mého zůstávají, zaostávají za očekáváními i za, mož, za možnostmi, zaostávají také za tím, co je potřeba udělat pro klima, celosvětové klima. A co se týče těch cílů, já si myslím, že opravdu nebude, těžké, nebude lehké dosáhnout toho cíle dvou stupňů Celsia eh, oteplení. A já mám tedy dvě konkrétní otázky za prvé, je komise ochotná, co se týče těch cílů, až do roku 2050 snížit emise o těch 80 až 95 a v tom smyslu také ještě lépe rozvinout cíle pro rok 2030, protože ty bude potřeba upravit. A druhá otázka, obrovsky důležitá pro mě, je, jak eh, bude postupovat EU proti různým mezerám v zákonech a podobně, tak aby eh, evropské eh, cíle klimatické nebyly podkopány tím, že produkce, která produkuje hodně uhlíku, se přesune do jiných zemí, či potom zda Evropská unie nebude muset nějakým způsobem dotovat ty problémy jinde. Děkuji. Nyní Antonio Ramos Preto, předseda eh, eh, místní zprávy pro životní prostředí v Portugalsku. Obrigado, senhor presidente. Eh, senhor presidente, União Europeia Děkuji vám, pane předsedo. Evropská unie eh, se vždycky velmi zasazovala o boj proti klimatickým změnám. Eh, opravdu jsme se v minulosti snažili, eh, Evropský parlament, Rada, Komise i členské státy neustále opakují, že při boji proti klimatickým změnám nejde pouze o životní prostředí. Jde i o ekonomiku, jde o etickou otázku, morální otázku, jde o veřejné zdraví, o sociální věci a také o celosvětovou bezpečnost. Tyto otázky nelze řešit bez enormní solidarity, ať už jde o rozsáhlou výměnu vědeckých poznatků a techniky nebo cokoliv jiného. Evropská unie byla vždycky soft power, měkkou silou. A domnívám se, že e, musíme i dále e, komunikovat s našimi partnery a prosazovat e, ideu snížení emise, emisí o 80% do roku 2050. Když chceme naše partnery přesvědčit, musíme si nejprve sami splnit svůj domácí úkol a vyřešit naše vlastní problémy. A to se, na to se ptám pana komisaře, jak to chcete udělat? Co musí e, Evropská unie e, udělat e, proto? Například máme cíle v oblasti energetické účinnosti. Tyto cíle jsme si vytkli, ale zatím jsme je nesplnili. Co s tím komise hodlá dělat a co si myslíte, že musí dělat členské státy, abychom těch cílů dosáhnout mohli? když už jsme si je jednou vytkli. A e, ještě e, další otázku. Neustále hovoříme o tom, že dohoda z Paříže by měla být právně závazná. E, v Kodani jsme zažili velké zklamání a já bych se chtěl zeptat pana komisaře, jak, znovu, jak to chcete udělat? Nebo jak to vidíte, co si o tom myslíte? Stojíme tady před eh, konkrétní realitou a ohledně této reality, eh, jaký si myslíte, že by byl ten nejlepší právní nástroj, který by byl v zájmu Evropské unie tak, abychom zůstali konkurenceschopní? Děkuji. Děkuji. A nyní paní Schreier Pirk z Evropského parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že to je téma, kterým bychom se měli zabývat, protože eh, občané i firmy se o to zajímají, je zapotřebí je zapojit. Základní poznatek je, že když něco můžete změřit, pak víte, co je pravda a co ne. A to je podle mého názoru zásadní je zapotřebí, abychom věděli, že čísla, se kterými pracujeme, jsou správná. A e, za druhé, pokud jde o legislativu, tak máme ji v oblasti e, biodiverzity, klimatu, máme spoustu legislativy a někdy se to na ty podniky zkrátka navalí a oni nejsou schopné to všechno aplikovat a porozumět tomu. Je důležité, aby za námi stály všechny sektory ekonomiky. Průmysl, samozřejmě i zemědělství, v Nizozemsku na tom e, pracujeme, ale, ale je důležité, aby tomu tak bylo i jinde. Děkuji. Nyní paní Fabian Keller, členka francouzského senátu. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, se svým kolegou bych ráda potvrdila vůli Francie společně se všemi členskými státy dostat svým závazkům, pokud jde o klima. Je pro naši zemi velká čest pořádat pařížskou konferenci smluvních stran COP21. A to se těší velkému konsenzu ve Francii, ale doufáme, že i tedy v Evropě, že je třeba vést dlouhodobou politickou akci. Tři otázky pro komisaře a pro dvě následující předsednictví Evropské unie. Pane komisaři, můžete upřesnit, jaká bude tato ekologická diplomacie, kterou jste načrtl velmi stručně? Jak bude vypadat váš postup a postup Evropského parlamentu a jak bude možné ji propojit s postupy národních parlamentů? Druhá otázka. Jaký signál vysleme v rámci této konference vůči těm nejméně pokročilým zemím, nejméně rozvinutým zemím, které trpí vlastně dvojnásobně a mám na mysli země Afriky, především střední Afriky a země Jižní Ameriky, které zatím ještě nejsou zařazeny mezi rozvíjející se země. Chci navázat na to, co zde říkal pan europoslanec Jo Leinen. Jaké konkrétní rozměry by měl mít ten zelený fond, který byl tak brilantně načrtnut. 100 miliard eur, dobře to je hezké, ale jak to bude vypadat ve skutečnosti? praxi. A třetí velmi konkrétní otázka, jsme všichni rádi, že jsme se sešli na této meziparlamentní konferenci. Otázka je, zda nakonec v závěru dne schválíme nějaké společné prohlášení, které by mohlo být už takovým základem s výhledem na konferenci COP21. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. A nyní Lajoš Kepli z Výboru pro udržitelný rozvoj z Národního zhromáždění Maďarska. Evropská unie je stále e, častěji terčem kritiky za to, že v zahraničních otázkách toho příliš mnoho nedělá, ale v jedné oblasti je Evropská unie dobrým příkladem a to je e, ochrana klimatu. Bohužel ale e, ne mnoho zemí následuje tohoto příkladu Evropské unie. Myslím si, že Evropská unie musí dělat všechno proto, aby i nadále hrála roli toho, kdo udává krok. Je důležité přimět USA a Čínu k tomu, aby i tyto státy něco udělali pro klima, e, respektive aby si vytkli velké a ambiciozní cíle. Zejména pokud jde o emise skleníkových plynů. Evropská unie jako celek i Maďarsko mají zájem na tom, abychom udrželi oteplování pod dvěma stupni Celzia, ale na druhé straně e, nemůžeme podniknout žádné kroky, e, které by vedly k narušování e, hospodářské soutěže a které by poškodily naši konkurenceschopnost. Musíme dělat velice mnoho pro boj proti klimatickým změnám, ale nesmíme ze sebe sami udělat mučedníky. Eh, Maďarského, Maďarsko má zájem na tom, aby Evropská unie i nadála eh, hrála vůdčí úlohu na celosvětové scéně a jsme toho názoru, že je zapotřebí bilaterálních schůzí eh, k tomu, aby konference v Paříži skončila úspěchem. I Maďarsko chce přispět svým dílem. Domnívám se, že diplomatické kroky mohou přispět k tomu, aby konference byla úspěchem. A Maďarsko by se chtělo e, aktivně účastnit jsme toho názoru, že všichni účastníci konference musí e, odvést svůj díl práce a Evropská unie disponuje největší diplomatickou sítí na světě. Myslím si, že bychom měli tohoto nástroje využít, abychom dosáhli v Paříži úspěchu. Děkuji vám a nyní za Evropský parlament pan Gerbrandy. Děkuji vám, pane předsedo. Jak už říkal pan komisař ve svém úvodním projevu, Evropská unie má na svědomí méně než 10 globálních emisí CO2. Což je fakt, ale na druhou stranu stále máme velkou historickou odpovědnost. Já bych se chtěl zaměřit ne tolik na to, jak by měla pařížská dohoda vypadat. Myslím si, že většina ze zdejších přítomných se snadno shodne na tom, jak by ta dohoda měla vypadat v hrubých obrysech, ale mě zajímá spíše to, jakým způsobem bychom měli využít eh, této příležitosti po těch problémech, ke kterým došlo před 6 lety v Kodani. Jak se vyhneme tomu, aby se opakovala Kodaň? Eh, já jsem se účastnil minulého kopu v Limně v Peru a bylo mi jasné, že dokud bohatá část světa není ochotná více platit na boj, za boj proti klimatické změně, tak ta chudá část světa, jestli to tak můžu říct, ty rozvojové země, nebudou eh, ochotny předkládat silné INDC. Já bych se proto chtěl zeptat pana komisaře. Máte nějaký eh, konkrétní plán na eh, prolomení této patové situace, kdy eh, chudý svět a bohatý svět se vzájemně drží jako rukojmí a nehýbou se z místa směrem k řešení, které potřebujeme v Paříži. Myslím si, že je na nás, na Evropské unii, společně s několika dalšími částmi bohatého světa, abychom učinili první tah a abychom otevřeli cestu k Paříži. Děkuji. Děkuji a nyní paní Moil Gergens. z výboru pro životní prostředí z Belgie. Ano, děkuji. Pro mě je opravdu velmi důležité, že Evropská unie má mít ambiciozní cíle a že komise takto prezentuje, protože i v rámci Evropské unie podle mě některé členské státy potřebují, aby je někdo potáhnul nahoru, aby je donutil přijmout politická opatření, jež skutečně umožní omezit emise skleníkových plynů. Myslím si, že by bylo také zajímavé mezi nástroji, které může Evropská unie přijmout k tomu, aby nás bavila strachu přijmout opatření, která by mohla upřednostnit hospodářské aktéry jiných států, bylo by dobré zamyslet se nad tím, jak by Evropská unie mohla přijmout opatření, která prosadí ekologické normy, stejně jako se prosazují normy v oblasti pracovního práva a tak podobně. Ráda bych také zdůraznila, že je nutné, aby politika na místní úrovni byla v souladu s politikou na úrovni státu, na úrovni Evropy i celého světa. Ale je také důležité, abychom si uvědomili, že každý stát může udělat maximum, ale nemůžeme očekávat od rozvojových zemí, od zemí, které jsou v situaci extrémní chudoby, nějaké prostě obrovské kroky. Nemůžeme od nich očekávat totéž eh, jako od nás, protože právě tyto země trpí jako první dopady těchto emisí a globálního oteplování. Takže Nemůžeme dopustit, aby se všechno rozpadlo kvůli tomu, že toho příliš očekáváme od chudých zemí. Zajímalo by mě pár informací k diplomaci, k tomu, jak bude fungovat Evropská komise a také všichni ostatní evropští vyjednavači, protože víme, že všechno se vyřeší v posledních dnech, v posledních hodinách v kuloárech, takže tam musíme být přítomně a musíme mít skutečnou vyjednávací strategii. Thank you very much. And now Děkuji mnohokrát. Eh, Pan Bluner, předseda výboru pro životní prostředí z Rakouska, prosím. Tak eh, byla to paní předsedkyně, promiňte. Děkuji. Eh, je zřejmé, že potřebujeme ambiciozní a závazní klimální dohodu. Já souhlasím naprosto se všemi předřečníky, kteří o tom hovořili. Také je potřeba, abychom opravdu si splnili domácí úkoly ve svých zemích. Evropa má jasnou zodpovědnost v této oblasti a my určitě ještě můžeme naše postupy v této oblasti zlepšit. Dnes mi jde o to, že zde dnes sedíme jako poslanci a senátoři se všech parlamentů eh, Evropské unie. Sedíme tady tedy jako zástupci občanů Evropy. Takže mě teď jde o roli parlamentů eh, na konferenci COP. Mě by zajímalo, zda po té konferenci bude potřeba ratifikovat nějaká rozhodnutí a podobně. Já to vidím jinak. Já bych chtěla doplnit, že si myslím, že naše role jako zástupců parlamentů začíná už nyní. Je potřeba, abychom zajistili, že naše vlády eh, představí ambiciozní stanoviska, ambiciozní pozice. Věřím, že tedy každá evropská země může e, přispět a měla by přispět, pokud máme dosáhnout ambiciozní klimatické dohody. E, takže já bych nyní na vás na všechny ráda apelovala, abychom převzali zodpovědnost už nyní při přípravě e, konference v Paříži. Děkuji. Děkuji. Pan Ekaut. Děkuji. Děkuji, pane předsedo vážím si toho, že máme tuto příležitost hovořit o klimatických změnách spolu s našimi kolegy z národních parlamentů, protože jenom takhle společně můžeme opravdu dosáhnout nějakých eh, pozitivních změn. Eh, co mi dělá starosti? Všichni tady hovoříme o environmentální legislativě, ale přitom to, co je opravdu důležité pro konferenci v Paříži, je otázka finanční. Dokonce ani komise nezmínila eh, slovo finance, což eh, trochu bolí, protože můžeme dělat, co chceme, ale pokud nebudeme mít ty finanční prostředky k, té, eh, k dispozici, ehm, nikam se v Paříži nedostaneme. Tady máme životní prostředí, na druhé straně máme finance, jako by to nebylo propojené, ale zbytek světa, těm je to jedno za jaké portfolio odpovídáte, pane komisaři. My jsme se zavázali k eh, částce 100 miliard euro do roku 2020. Pokud to neposkytneme, jsme nedůvěryhodní. Můžeme slibovat jakokoliv klimatickou diplomacii chceme, ale pokud prostě neposkytneme ty prostředky, nikdo nám nebude věřit, k dohodě nedojde a to je zcela zásadně důležité, abychom si připomněli. Musíme to také připomenout svým národním parlamentu, protože jsou to ministři financí, kteří způsobují problémy, nejsou to ministři životního prostředí. Takže se musíme obrátit na ministry financí a věřím, že se nám to podaří, že se na ně obrátíme a že každý se začne eh, také upozorňovat ministry financí, eh, že musí odvést přípravu, musí odvést jakési své domácí úkoly, protože ministři životního prostředí už na tom zapracovali, takže eh, nestačí hovořit jenom o INDC ještě jedna otázka eh, na komisi. Eh, víme, že toho závazku dvou stupňů Celzia nedosáhneme. I Paříž na to nebude stačit. Tak proč Evropa neumožní uh, Eh, stanovit si nějaké konkrétní cíle pro rok 2025, protože teď pořád hovoříme jenom o roce 2030. Proč Evropa blokuje otevření eh, diskusí o roce 2025? Protože jinak nebudeme mít prostor až do toho roku 2030 nic měnit. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Van Veltover Nizozemska, prosím. Nederland is zich als delta zeer bewust. Děkuji vám. My si uvědomujeme rizika spojená se změnou klimanu, klimatu. Je to velice důležité téma pro náš parlament. Rozhodli jsme se pro přístup z dola nahoru, na rozdíl od kyotského protokolu. To nám přináší další problémy, protože tady nejde jenom o závazky, ale také o výsledky. Jsou důležité pouze cíle, ale také řízení a monitorování výsledků. A to nejen v Evropě, ale na celém světě. Jak Evropská komise hodla zabezpečit to, aby se příspěvky členských států realizovaly a aby se cíle do roku 2030 eh, dostali na pořad jednání v mezinárodním kontextu. Eh, jak se postaráme o to, aby tyto příspěvky přinesly, co je potřeba, aby vypadaly tak, jak bude potřeba? Eh, jak se bude na mezinárodní scéně řešit ten balíček závazků? Přeju předsednictví eh, hodně úspěchu na jaře při organizování eh, COP ale, a důvěřuji před, předsednictví, ale myslím si, že realisticky můžu říci, že eh, ta kontinuita procesu se musí od závazků dostat k realizaci. Při rotujícím předsednictví je to ovšem velice těžké. Jak to bude komise řešit a co proto můžeme udělat? a jakým, způsobu, jakým způsobem můžeme využít poznatků, technologií, jak využít toto všechno na pomoc ostatním zemím při plnění jejich cílů a závazků. Děkuji. Děkuji a nyní pan Mirko Busto z Výboru pro životní prostředí eh, italského parlamentu. Děkuji. Myslím, že žádost o drastické omezení, kterou nám právě navrhu IPCC, bude znamenat velkou významnou změnu. Globální úroveň vypadá tak, že vypadá tak, eh, že jsme v tom nejhorším scénáři. To znamená, že do konce století vzroste teplota o 4 stupně Celsia. To znamená, že není možné dosáhnout těchto ambiciozních cílů pouze tím, že budeme efektivně využívat eh, zdroje. Je to velmi efektivní nástroj, ale nestačí jen toto. Myslíme si, že toto je chvíle, kdy bychom měli začít vést eh, diskusy o produktivním, o výrobním a hospodářském systému. Předtím jsem slyšel, že se zde hovořilo o zásazích z dola, bottom up, že třeba změnit i zvyky a styl života občanů. Politika především v naší zemi, v Itálii, ztratila schopnost nasměrovat občany určitým způsobem je usměrnit. Takže bych rád zde zmínil jednu důležitou věc, která je citována v celé řadě studií, především FAO, pokud jde o potraviny. A globální chov na celém světě je zodpovědný za více než 14 emisí. A pouze trend konzumace těchto živočišných potravin nás bude stát vzrůst teploty o další 4 stupně. V roce 2070 to bude vypadat tak, že právě překročíme 2 stupně Celzia právě kvůli živočišné výrobě, i kdybychom energetickou produkci omezili na nulu. To znamená, že je jednoznačné, že musí dojít k té změně smýšlení právě uh, u těch eh, běžných občanů není to jinak vůbec eh, možné si představit. Takže třeba, aby Evropská komise vzala v úvahu i tyto věci. Děkuji. Děkuji a nyní za parlament paní Dali. The European Union's Děkuji, pane předsedo. E, evropské cíle e, alespoň 40% snížení skleníkových emisí, to byl tvrdě vybojovaný e, politický kompromis v době ekonomických problémů. A fakt, že rada považuje ETS za hlavní nástroj boje proti klimatickým změnám, je pozitivní krok k efektivnější klimatické politice. Zároveň ale konsenzus ohledně závazných cílů e, snížení emisí e, byl uzavřen za cenu některých požadavků členských států. Takže rada neza, nezavedla povinné začlenění některých sektorů, jak to je, jako je doprava nebo zemědělství, do ETS. A aby ETS byl skutečně hlavním nástrojem klimatických cílů, je zapotřebí rozšířit jeho působnost. Já se ptám pana komisaře, jak vidíte budoucnost ETS a jak myslíte, že nadcházející e, revize ETS bude rozsáhlá? Děkuji. A nyní paní Evelyn Wittebrock. z výboru pro životní prostředí, poslankyně za region Brusel. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto velmi zajímavou debatu. Ráda bych poděkovala panu Koksovi za jeho vystoupení, ve kterém zdůraznil důležitost zapojení měst a regionu má pravdu. Často spousta měst a regionů má už cíle, které jsou ambicioznější než cíle státu a teď jsou vlastně spojenci státu na cestě do Paříže. Ten eh, pakt eh, starostů nebo umluva starostů se sejde na podzim, je to velmi uznávaná skupina sešli se už v září v roce 2014 na schůzi, kterou svolal pan Ban Ki-moon a byla to schůze, které se zúčastnila celá řada nestátních aktérů, mezi nimi tedy zástupci měst. Pane Kaněte, já jsem se chtěla zeptat, jakým způsobem do toho začleníte diskuzi s partnery, kteří jsou důležití a které zastupuje právě umlova starostu. Pokud jde o města a regiony, tak eh, oni očekávají také finanční pomoc, aby mohli posílit své kroky a své akce v této oblasti. V plánech, eh, které máte, zajímalo by mě, zda tam počítáte i s nějakou finanční podporou. A také by bylo zajímavé, jak říkala francouzská kolegyně, kdyby se dnes eh, zástupci parlamentu nějakým způsobem vyjádřili v nějakém prohlášení. Myslím si, že by to bylo velmi pozitivní. Děkuji a nyní pan Peričiny z parlamentu. Děkuji. Pane předsedo, já jsem se vyslechl velmi pozorně některá vystoupení a všiml jsem se, že někteří národní poslanci se zmínili o možné ztrátě konkurenceschopnosti. Takže na jedné straně jsou zde ambiciozní cíle, to zde zaznělo několikrát, především pokud jde o dekarbonizaci, a na druhé straně je zde strach, že ztratíme konkurenceschopnost a proto jsme takový poněkud ostíchaví. Definitivní dekarbonizace. Tento cíl, to není možnost, která by měla znamenat, že ztratíme konkurenceschopnost. Naopak je to příležitost, je to způsob a příležitost, jak motivovat využívání obnovitelných zdrojů a jiných zdrojů energie. A v této souvislosti mám otázku pro pana komisaře, se kterým jsem už několikrát hovořil. Ale poté, co jsem zopakoval otázky, které byly velmi různé, jsem dostal vždycky stejnou odpověď. A sice, že členské státy mají možnost autonomně rozhodnout, jaký energetický mix si zvolí. Ale vzhledem k tomu, že globální oteplování je způsobeno především využívání fosilních paliv a vzhledem k našim cílům v oblasti dekarbonizace, vy jste říkal, že mezi těmi pěti cíli je dekarbonizace, to znamená úplné upuštění od ropy, zemního plynu a uhlí. Jak vy a vaše komise nahlížíte na to, že Španělsko, vaše Španělsko a moje Itálie ve středozemním moři a v Jaderském moři těží dvakrát, třikrát více ropy. Je to slučitelné s našimi cíly? Děkuji. Pilar Lucio Karas. Děkuji a nyní Pilar Lucio Caras, která je zástupkyní výboru pro životní prostředí a zemědělství ve španělském parlamentu. Děkuji. Dnes v roce 2015 ta agentura pro životní prostředí upozornila, že některé země jen velmi těžko budou moci splnit cíle na snížení emisí CO2 v roce 2020. Vy, pane komisaři, velmi dobře znáte situaci těchto zemí. Víme, že ty naše závazky nemohou být pouze otázkou dobré vůle každé země. Jedná se o to, že směrnice o boji proti klimatickým změnám nebyla transponována ani efektivně, ani v úplnosti, takže jak bude vaše komise dohlížet na to, že budou plněny národní závazky? Dnes zde byla také pozitivně ohodnocena ta dohoda, kterou přijal finský parlament, já ji také považuji za velmi užitečnou. Zeptala bych se také, jakou roli mohou sehrát národní parlamenty a také Evropský parlament eh, v tom monitoringu a aktivní kontrole situace. A konečně hovořilo se zde také o nutnosti investovat do inovací, čistých technologií a energetických zdrojů, které budou mít jen nízké emise. Jak dosáhnout toho, aby ten balíček pro inovace obsahoval velkou část, která bude zaměřena na boj proti klimatickým změnám? Děkuji. Thank you. And now, Madame Děkuji. Paní Dornan, prosím. No. Děkuji, pane předsedo. Velmi pozorně jsem si vyslechla vaše argumenty a návrhy na evropskou diplomaci v oblasti životního prostředí. Jasně se ukazuje, že ekologická otázka se nemůže omezit jen na nějaké území, ale já bych ráda zdůraznila relevantnost takovéto politiky a jejich nástrojů. Bojím se, aby Pařížská aliance nenarazila na mnohem konkrétnější reality, než je ekologická diplomacie. Pane komisaři, když si uvědomíme, že roste průmyslová výroba a zároveň se nedostatečně využívá naše průmyslová kapacita, což vede k dlouhodobé nezaměstnanosti. Jak vůbec v tomto smyslu je možné prezentovat tento argument, tento klimatický argument? A druhá otázka, kdo v tomto poměru sil by měl zájem o přeorganizaci své průmyslové sítě kvůli ekologickým cílům. Já si myslím, že je důležité zaměřit se na environmentální diplomacii, která bude respektovat zájmy členských států a přinese a navrhne velkou přidanou hodnotu, spíše než bude tedy očekávat eh, nějaký idealismus, který bude zaznívat z vyšších míst. Děkuji. Eva culik schreuter z německého Bundestagu, také výbor pro životní prostředí. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. V Paříži si myslím, půjde o důvěryhodnost, spolehlivost a také o to, aby EU šla vzorem, příkladem. Eh, protože eh, jsou země, které eh, téměř doslova už teče do bod, budou potřebovat také podporu, pomoc. Eh, Amin Atnan, generální ředitel Mezinárodní organizace pro obnovitelné zdroje, eh, eh, promlouval k, na konferenci o klimatických změnách. A jedním z témat, o kterých se tam hovořilo, bylo ustanovení jakéhosi mechanismu pro zmírňování rizik. A to se pojí také s investicemi do obnovitelných zdrojů energie. Takže umíte si představit něco takového? Eh, plánujete něco takového, když dojde na otázku investicí, případně dotací? Eh, určitě také půjde o snižování eh, CO2 v Evropě, to znamená, bude to na to mít dopad. Takže pokud dotují eh, nějaké eh, továrny, které eh, produkují ehm, výrobky, které spotřebovávají fosilní paliva a podobně, tak to znamená samozřejmě také zvýšení emisí CO2. Naopak, pokud podporuji ehm, i nové zelené inovativní technologie, tak to má pozitivní dopad na snižování a tak podobně. Takže to má všechno hospodářské dopady a já si myslím, že musíme se zaměřit právě na tu energetickou úči, účinnost a na vytváření pracovních příležitostí v téhle té oblasti. To samozřejmě ale také podporuje, eh, potřebuje odpovídající finanční prostředky, odpovídající finančo, financování. A e, také to znamená pro nás, pro všechny příležitost, jak vytvářet tedy pracovní příležitosti. Děkuji. Thank you very much. Now Mr. Florence. Pan Florence, prosím. Děkuji, pane předsedo. E, já e, mám otázku konkurenceschopnosti, ale Hlavně bych se obrátil tedy na kolegy z národních parlamentů a chtěl bych připomenout morálku při eh, implementaci eh, různých eh, evropských zákonů v našich zemích já si můžu vzít třeba svou vlastní zemi za příklad v oblasti hnojiv, kde jsme s tím měli obrovské problémy. A já si prostě dělám starosti s tím, a už tady funguji v této sněmovně dlouho, tak si dělám starosti s tím, že vždycky, když eh, eh, přijdou nějaké odvážné návrhy, například když potom se podívám na podklady eh, kodaňské agentury, podívám se třeba, kde jsou naši přátelé z Nizozemska a podobně, tak prostě musím jenom kývat hlavou, jak můžeme vytvořit unii jak se můžeme zasadit pro to, co, na čem se tady dohodneme. Každý jde jiným směrem a to mi dělá obrovské starosti. Představa zelené zástupkyně z eh, německého Bundestagu, která hovořila o tom, že potřebujeme podporovat zejména eh, obnovitelné zdroje, já jsem ji eh, rozuměl velmi dobře, co říkala, protože jsem nepotřeboval ani tlumočení, ale pak si, eh, když ona o tomhle hovoří, tak si musíme dělat starosti, jak tyhle ty, všechny věci budeme transportovat třeba ze severu na jih, jak eh, jak to využívat různé zdroje po celé Unii a podobně, protože nejde všechno, všechny obnovitelné zdroje produkovat ve všech zemích. To je přeci jasné. Ale pokud to chceme udělat, tak musíme začít v národních státech a musíme změnit svůj postoj. Pane komisaři, proč neděláme více třeba také, co se týče soukromých domácností? Máme tady třetinu eh, emisí CO2. Samozřejmě eh, průmysl způsobuje taky ty dvě třetiny dobrá, ale eh, třetinu máme v domácnostech, takže na ty nezapomínejme, prosím. Děkuji, Karle Heinci. Pan Giuseppe Marinello, který je předsedou výboru pro životní prostředí italského senátu. Prezidente. Děkuji, pane předsedo. Souhlasíme s tím, že cílem zasedání COP21 musí být ambiciozní. Nemůžeme si dovolit cíle, které by byly jen velmi skromné, ale pokud chceme těchto ambiciozních cílů dosáhnout, musíme být věrohodní. To znamená, že musíme ty cíle samotné spojit s rozvojem evropského hospodářského systému, to znamená s konkurenceschopností to musí být adekvátně propojeno, jinak nám zde hrozí riziko neúspěchu, výsledku, který nedo, nedosáhne našich očekávání. Je také nutné, abychom byli důvěryhodnými partnery. Nejen vůči velmocím, které spotřebovávají spoustu energie, ale také s rozvíjícími se zeměmi. A důležitá je také naše komunikace s dalšími zeměmi v oblasti Středozemního moře, které nejsou členy Evropské unie, protože je evidentní, že tato politika nebo vůbec tyto politiky potřebují dohodu, potřebují dohodu právě s těmito zeměmi. Jako Evropský parlament a jako Senát právě studujeme sdělení komise otázkách bezpečné energie a přijmeme usnesení, které bude důvěryhodným příspěvkem a bude moci být použito také jako návrh, může ji použít také Evropská komise. Děkuji a nyní za Evropský parlament pan Parňo. Pane předsedo, vážení kolegové, jak místo předseda našeho parlamentního výboru NV, jako předseda našeho parlamentního výboru NV, mohu konstatovat a s velkým potěšením, že jsme zde za účasti poslanců Národního parlamentu a za účasti pana komisaře zde združeni, abychom mohli pohovořit o tom, jaké úsilí musíme vyvinout, abychom připravili konferenci COP21. A to jak ze strany národních parlamentů, tak i ze strany Evropského parlamentu. Zatím ještě nebylo rozhodnuto, zda Evropský parlament předloží zprávu z vlastního podnětu. Já si myslím, že všechny politické frakce by zde v našem výboru a vůbec v Evropském parlamentu měly udělat všechno pro to, aby naše zpráva z vlastního podnětu mohla podpořit návrhy komise, tak jak jsme je dostali 6. března, právě s výhledem na tuto 21. konferenci OSN. A myslím si, že se tyto návrhy ubírají správným směrem. a no, dovolte, abych eh, ještě věnoval minutku zelenému fondu pro klima, který průmyslové země v roce 2009 v Kodani slíbily chudým zemím na boj proti klimatickým změnám. Zranitelné regiony, které nejméně přispívají ke klimatickým změnám a přitom nemají k dispozici zdroje, aby se je mohly přizpůsobit. Právě ty jsou nejvíce ohroženy. A do roku 2020 100 miliard dolarů by mělo být předáno zemím, rozvíjejícím se zemím, aby mohly omezit eh, dopady klimatických změn a aby mohly chránit eh, své obce a své populace před dopady klimatických změn, jako jsou škody na plodinách nebo vzestup hladiny moří. Do roku 2015 eh, tento fond má 10,4 miliard eh, dolarů. Je to dobrý začátek, ale je to určitě nedostačující, abychom obnovili důvěru rozvíjejících se zemí. Evropská unie a průmyslové země musí být konkrétnější, pokud jde o to, jaké zdroje chtějí využít eh, na to, aby združili těch 100 miliard pomoci, která byla přislíbena v roce 2009 v Kodani. A Myslím si, že právě příslip tohoto financování bude uhlovým, uhelným kamenem této dohody v Paříži. Spoleháme na vás za Evropskou komisi, ale spoleháme i na všechny ostatní parlamenty, že nám pomohou k úspěchu konference COP21 v Paříži. Eh, Děkuji a nyní pan eh, Amos Adam, předseda výboru pro životní prostředí v, v parlamentu Kypru. Pokud chceme dosáhnout eh, úspěchu v Paříži, eh, je podle mého názoru nutné, eh, abychom se velice snažili diplomatickými cestami. A já bych se chtěl zeptat komisaře Kaněteho, jak to chcete provést? Jak hodláte využívat svých diplomatických možností abyste dosáhl nějakých výsledků. Myslím si, že důležité je aby se klimatický imperativ jaksi posunul vzhůru na eh, programu diplomatů, protože opravdu musíme tady vlastně eh, Musím, musíme se snažit tímto směrem a zapojit vlastní zdroje jakožto příspěvek k udržení naší důvěryhodnosti a důvěryhodnosti našich sdělení vůči třetím zemím i vůči členským státům EU. Naše sdělení musí být jasná v tom smyslu, že za nimi musí být potřeba energetické bezpečnosti. A Kypr eh, bude dělat, co je potřeba a co je v jeho možnostech. pokud jde o potřebu mezinárodní koordinace, která by měla řídit naše eh, konání. Vkládáme do Paříže značné naděje a jsem optimistou, ale přesto mě hryžou určité obavy. Zdá se mi, že jsou tu určité, požad, jsou tu určité motivace ziskem a motivace finanční, které jsou tak trochu v protikladu k tomu, čeho chceme dosáhnout. Každopádně Paříž se nesmí stát druhou kodaní. Děkuji, pan Zorino. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také panu komisaři. Já jsem byl v roce 2009 v Kodani jako zástupce portugalské vlády a tehdy jsme všichni zažívali velké zklamání a musíme z toho vyvodit závěry. Proč tehdejší jednání ztroskotalo? Tentokrát to musí probíhat jinak. Já bych chtěl poukázat na tři věci. Nyní máme plán energetické unie, která potřebuje také konkrétní prvky tak, aby byla efektivní co by mohlo pomoci. Pokud jaksi je energie příliš mnoho, tak musí také existovat možnost jejího exportu, například v oblasti elektřiny. Na druhé straně Energetické modely musí být šetrné ke klimatu a příznivé k uživatelům, což není nic nemožného. A za třetí, chtěl bych se zeptat pana komisaře na tu diplomacii. Potřebujeme diplomacii a potřebujeme ji hodně. Viděli jsme to v Kodani ve vztahu s USA a s Čínou, kdy veškeré debaty ztroskotaly. Myslím si, že i TTIP by mohl pomoci v tom, abychom vyvíjeli diplomaticky nějaký vliv. Tedy ta transatlantická dohoda s USA je zásadní, abychom i tady měli energetickou politiku, kterou by bylo možno využít pro strategické klimatické partnerství se Spojenými státy. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Ek. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu komisaři, že nám tak detailně představil Evropský program eh, ochrany klimatu. Změny klimatu způsobené lidmi jsou opravdu tou největší výzvou, myslím si, v celých dějinách lidstva. A proto bychom si měli říct pravdu. A já bych chtěl uh, říci, chtěl bych ukázat na citát z Schopenhauera, že času je málo a také pravdy je málo. Já si myslím, že ten dvouprocentní, ten dvoustupňový cíl nesplníme. Proč ne? Uh, protože z těch důvodů, které tady zmínil Karl Heinz, Science Florence. Soustředujeme se na průmysl, ale nemáme dost odvahy na to, abychom eh, oslovili i spotřebitele. Jiný kolega tady přednesl něco, co také v celé této diskuzi chybí. Podle studie eh, OSN z roku 2007 je zřejmé, eh, kolik emisí uhlíkového ekvivalentu způsobuje globální produkce masa. Italský kolega ho- hovořil o 14,% procent, tady v této studii je 18, něco procent. A když se podíváme do roku 2050, tak celosvětová spotřeba masa se má do té doby zdvojnásobit. V tom případě se zdvojnásobí to procento 18,3 eh, to, a toto tehdy ještě nebyla ani zahrnutá akvakultura, takže to bude ještě mnohem víc. A mě by zajímalo, jak v tom případě chceme dosáhnout cíle 2%. V tomto sektoru, jak už říkal Karl Heinz Lorenz, musíme zasáhnout. Musíme eh, způsobit přeměnu eh, tak, abychom eh, postupovali v naší stravo, abychom změnili naši stravovací kulturu protože ty naše posvátné krávy způsobují strašnou spoustu emisí. Máme několik miliard krav a každá kráva eh, vypustí 4 litry metanu denně. Spočítejte si, kolik to znamená pro atmosféru a spočítejte si, o kolik je metan škodlivější než CO2. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. Nyní pan Lina Spalsis, který je členem výboru pro ochranu životního prostředí Sejmu Slotyšska. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Když hovoříme o tom, co se stane po konferenci COP21, musíme eh, si uvědomit, že nás čeká komplexní přístup při implementaci klimatických cílů. Například, když řekneme, elektrická auta do roku 2030 budou ehm, třeba eh, většinou eh, eh, vozidel ve městech, Dobrá, to je hezké, ale jak musíme ustanovit jasné zákony, které stanoví, že budou napájeny třeba z obnovitelných zdrojů energie a e, ne z jaderné elektřiny. To je samozřejmě velmi komplexní přístup, který nás čeká. Tak, abychom skombinovali klimatické cíle s obnovitelnými zdrojmi, zdroji energií a e, energetickou účinností. Také je potřeba, abychom využívali ty nejmodernější zdroje obnovitelných energií, e, které nesmíme tedy spoléhat e, nadále na jaderné technologie nebo spalování posilních paliv. Také je potřeba, abychom se zaměřili na vytváření chytrých sítí. Pokud chceme dosáhnout těch e, cílů účinnosti, musíme se zaměřit na oblast, jako je e, urbanistické plánování nebo výstavba pasivních domů. Když se ještě vrátíme k otázce legislativy, ještě před eh, konferencí COP21 musíme eh, si stanovit ambiciozní cíle, musíme tlačit na tu závaznou stránku dohody. Musíme také být ochotni investovat pro své cíle, pro jejich dosažení. Konečně COP21 eh, v v podstatě eh, probíhá ve stejnou dobu, jako probíhá vyjednávání o eh, dohodě TTIP eh, s našimi americkými partnery. Takže bychom měli do TTIPu dát jasnou podmíněnost, to znamená nějaké povinnosti ohledně klimatických otázek, klimatických změn na obou stranách. Děkuji. Nyní pan Balco, prosím. Helyi Koxul beszéde készített megszólalásra. Děkuji, já jsem se přihlásil o slovo, protože jsem si vyslechl to, co řekl Henry Cox, který hovořil o tom, že musíme eh, myslet globálně, jednat eh, na místě, na konkrétním místě, to znamená, eh, hovořil také o subsidiaritě a o tom, jak eh, Lucembursko přispívá ke snižování emisí CO2. Je to pravda, opravdu musíme myslet na celý svět a potom jednat eh, ve svém místě. Nicméně eh, cíle, které si stanovíme, musí být globální. Nesmíme zapomínat na to, že globálně Evropa je na třetím místě, třetí největší produkce CO2 a USA a Čína produkují asi 52 eh, eh, CO2, všech emisí CO2. Pokud si tedy stanovíme nějaké klimatické cíle, eh, podaří se nám dosažením těch evropských cílů opravdu dosáhnout toho, že celý svět se oteplí jenom o, 2 stupně, o 2 stupně Celsia? Asi ne. Eh, takže je dobré jednat eh, tedy místně, ale nesmíme zapomínat na celosvětové cíle. Eh, Lucemburčani taky budou předsedat EU během té konference COP21, takže Lucembursko bude mít důležitou roli. A opravdu by se mělo snažit o to, aby dosáhlo za EU důležité výsledky, abychom si stanovili jasné závazné cíle pro největší emitenty CO2. Já si myslím, že Lucemburčani tedy budou opravdu hrát velmi důležitou roli. Děkuji a nyní v neposlední řadě pan Gans. Děkuji Zazněla zde zajíma, eh, celá řada zajímavých návrhů, myšlenek. Rok 2015 je eh, výjimečným, co se, co se týče klimatu i rozvojových cílů. Eh, já si myslím, že tyhle ty přístupy by měly být navzájem propojené. Neměli bychom je vnímat odděleně. Už o tom hovořil kolega Jo Leinens, o partnerství s rozvojovými zeměmi a já se tedy obracím na komisi a je potřeba, abychom zajistili, že nebudeme vysílat nějaké zmatené signály, co se týče našich pozic ohledně klimatických cílů. Víme, že je velmi těžké dosáhnout eh, klimatické dohody, protože je těžké dohodnout se i v rámci EU. A já si myslím, že my opravdu musíme, eh, ty naše cíle jsou ambiciozní, to je jasné, to je eh, dobré, jsem rád, že jsem slyšel, že máme ambiciozní cíle, ale tyhle ty eh, ambice nesmí zůstat ambicemi na papíře. A je tedy eh, potřeba, abychom si stanovili jasné kroky, eh, ke kterým se zavazujeme, protože pokud chceme eh, žádat další země, zejména rozvojové země, aby postupovali spolu s námi, musíme představit jasnou vizi, musíme být sjednocení. A já mám pocit, že v tuhle tu chvíli nejsme dostatečně sjednocení. Děkuji, děkuji mnohokrát. Nyní bych rád poděkoval všem řečníkům, zejména tedy 70, 7, 17 zástupcům eh, národních parlamentů, kteří se zde vyjádřili. A nyní dám hned slovo panu Koksovi, aby zodpověděl otázky. Potom ještě dám slovo panu komisaři, předtím než uzavřeme tento blok. Oba mají hodně otázek, na které mají zodpovědět. Prosím. Eh, ich erlaube mir auf Deutsch zu antworten, weil eh, já s vaším dovolením odpovím německy, protože zde zazněly některé otázky v Němčině a na ty prostě musím odpovědět německy. Odpovídá to taky na ty poslední otázky, které eh, se zaměřily na lucemburské předsednictví. Uzavřel jsem svůj úvodní projev eh, slovy, Evropská unie musí vystupovat jednotně. A to pro mě znamená, že, se tedy, že tedy myslím jak parlament EU, tak jednotlivé eh, poslance. Eh, říkal jsem už dříve, že často se teď rozlišujeme na, to, eh, na ty, kteří přináší více, kteří přináší méně. Ale to není dobré, musíme se sjednotit a musíme tedy všichni zastávat cíl oteplení o 2 stupně Celsia. Je eh, také obrovsky důležité, abychom šli příkladem. Mm, eh, využiju příklad Německa. Eh, ukazuje, že je možné i ve vysoce industrializované zemi postupovat inovativně, investovat do ekologických technologií a posouvat se takto ku předu. Druhá důležitá věc je zapojení národních parlamentů a to se pojí i s otázkou o financování. Už bylo řečeno, že bude velmi důležité, jak chceme splatit své historické dluhy, jak chceme financovat adaptaci na klimatické změny zde vstupují do hry národní parlamenty, protože ty musí zatlačit na finanční ministerstva v jednotlivých zemích. A já si myslím, že právě eh, tato role parlamentu je důležitá. A nakonec eh, regiony, eh, místní samozprávy, ty mají také své Eh, představy, své cíle. Takže nakolik je možné eh, posílit eh, regiony v jejich roli. Nedávno proběhla konference ve Vídni, kde se, kde komisaři se vyjádřili v tom smyslu, že je potřeba také dotací Eh, využívání eh, nejlepších postupů z regionu. A to eh, chceme prosadit. Děkuji také za stručnost a nyní dávám slovo panu komisaři, kterého čeká nelehká práce. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím odpovědět na všechny otázky. Byly všechny e, vtipné, chytré a e, složité. Já se to pokusím všechno uvést do kontextu a odpovědět nějak najednou globálně na všechny, protože jedno po druhé e, to by nešlo. Chtěl bych uvést do patřičné perspektivy ambice evropských INDC. Protože hovořili jsme o tom, jestli je to ambiciozní nebo není to dostatečně ambiciozní a tak dále. Hmm. Podle poslední vědecké zprávy z minulého roku eh, IPCC konstatuje, že máme slušnou šanci udržet globální eh, emise, eh, udržet globální oteplování na dvou stupních při snížení emisí o 70% mezi lety 2010 a 2050 což znamená vlastně do, do, ještě dále potom do roku 2100. To je výzva, kterou nám uložila věda. Je to globální výzva, které musíme čelit. Je to patrně největší výzva této, eh, tohoto století. Boj proti klimatické změně. Když bojovat nebudeme, když nedosáhneme v Paříži a v následujícím období eh, správných výsledků, bude lidstvo čelit obrovským problémům v budoucnosti. To je tedy náš úkol. Ale pokud hovoříme o 40 až 70 globálních emisí, znamená to, že rozvinuté země jakožto skupina, jakožto celek by měly snížit své emise eh, o 95 do roku 2050 oproti roku 2010. Takže podle těchto faktů eh, IPCC jsme vytvořili své vize a své závazky. Eh, na mezinárodní úrovni bude EU v Paříži vyzývat ke globálnímu snížení emisí o roku o 60% do roku 2050. My jsme tedy o něco, my jsme v té horní polovině toho intervalu ustanoveném IPCC a náš cíl v Paříži bude 60%. Je to ambiciozní, ale podle vědeckých údajů zároveň realistické. Co to bude znamenat na domácí úrovni? Vytkli jsme si ambiciozní cíl snížit emise o 40 do roku 2030 což nás vlastně navede na dráhu od roku 1990. Vlastně ta trajektorie povede až ke snížení o 80% v roce 2050. A my tu práci plníme. My jsme schválili snížení skleníkových emisí o 40% na domácí půdě, tedy bez mezinárodních eh, úvěrů. Ta, ta paní ze Španělska hovořila o tom, že ve Španělsku a v mnoha dalších zemích se klimatické cíle e, plní e, v rámci, e, v rámci Kyoto prostřednictvím mezinárodních úvěrů a nikoli domácí akcí. To je ale potřeba změnit. Těch 40%, které jsme si vytkli, to je domácích 40% a zahrnuje i využívání půdy. Je to tedy ambiciozní cíl. Ty cíle jsou tedy nyní na stole před členskými státy. Švýcarsko má domácí, na domácí úrovni cíl 30%, Norsko a Evropská unie 40%. Mexiko má nižší cíl, a když jsem eh, tady hovořil původně eh, o tom, eh, jaké závazky učinili Rusko a USA, které, to jsou závazky IEDC, které chtějí představit zítra, a pokud tomu tak bude, tak 34% globálních emisí už bude pokryto INDC. Máme tedy ambiciozní cíl, protože 40 skleníkových plynů je vlastně nejméně, je to minimum 40 Všichni velcí aktéři pokračují eh, směrem ještě eh, nahoru. Máme možnosti jít ještě dále. Teď ale každopádně říkáme minimálně 40 To je závazek, který je před námi. Zároveň to ale znamená cíl 27 až 30 energetické účinnosti. A tady právě otázka, jaká je role e, národních parlamentů. Evropská komise bude dohlížet na to, aby všechny členské státy plnily cíle, ale národní parlamenti v jednotlivých zemích jsou právě ti, kteří mají suverenitu a kteří mají kompetenci kontrolovat vlády a dohlížet na to, aby každý jednotlivý členský stát plnil tyto cíle. A to všechno se vlastně sčítá. My pokrýváme všech 28 členských států a národní parlamenty mají dvojí úkol. Musí ratifikovat smlouvu a za druhé potom dohlížet na plnění závazků na interní plněních závazků, ať už vypadá energetický mix článku eh, jakýkoliv. Podle článku 194 eh, smlouvy si mohou členské státy vybrat energetický mix, ale ať už bude jakýkoliv, musí snížit emise o, 47, o 40% a mít 27% energie z obnovitelných zdrojů. To jsou eh, závazky které platí pro všechny. Evropský parlament může působit diplomaticky. Všichni tedy máme nějaký úkol. Komise ze všeho nejdřív udělá to, že připraví to nařízení jako takové, protože v mnohých členských státech se příliš nesplňuje směrnice o energetické účinnosti. Eh, energetická účinnost v, u budov eh, se příliš nedodržuje. Pokud jde o eh, obnovitelné zdroje, některé země neplní cíle. Takže my ze všeho nejdříve budeme kontr- dohle, dohlížet na to, aby se správně implementovala směrnice o energetické účinnosti a připravíme zprávu o stavu obnovitelných zdrojů energie tak, aby Evropský parlament i národní parlamenty věděli, jak jsme na tom. Pokud jde o Paříž a cíle, případné cíle do roku 2025, to, to ne, tak tomu není. V Paříži vyjednáme e, situaci do roku 2020. Půjde ale o dynamickou smlouvu s pětiletým revizním obdobím. Tak to chce Evropská unie přeskoumávat jednou za pět let, protože musíme jaksi aktualizovat úroveň své, svých ambicí. E, jakmile i NDC budou na stole, budeme je moci analyzovat. Evropská unie ve spolupráci s dalšími aktéry e, bude pořádat konferenci, na které bude vyhodnocovat jednotlivá i INDC a zjišťovat, jestli jsou postačující. Paříž bude dynamický proces, který se bude rozvíjet a kdy neustále budeme průběžně hodnotit úroveň našich ambicí. Důležité je mít globální cíl do roku 2050. My bychom byli rádi, kdyby ta smlouva měla formu protokolu UNFCC. Byl by to protokol, který by vstoupil v platnost Eh, když by, ratif- když by ratifikovali země, které představují 80 světových emisí. Tedy země, které představují nejméně 80 globálních emisí. A měl by to být protokol, eh, který bude umožňovat eh, pětiletou revizi. A podle nejnovějších vědeckých poznatků budeme muset posílit naši ambici a změnit i naši vnitřní politiku. Pokud to chceme udělat, potřebujeme transparentnost a potřebujeme jasné rozdělení odpovědností, abychom byli schopni hodnotit, jestli cíle snížení emisí a odpovídající závisky byly splněny či ne. Ty jednotlivé revize musí eh, probíhat podle společných pravidel eh, vzájemně odsouhlasených. Musíme vylepšit Kyoto. Nesmíme opakovat chyby Kyoto a nesmíme v žádném případě opakovat chyby z Kodaně. Proto je velice důležité, než začne konference v Paříži, působit diplomatickými kanály. A nesmírně důležitá je také kapitola adaptace. Proto máme evropský plán klimatické diplomacie, samozřejmě v koordinaci s jednotlivými předsednictvími. Předsednictví eh, provádí hodně diplomacie a je zapotřebí tady koordinovat, abychom neduplikovali svá úsilí a nevysílali eh, stejné signály. Já jsem hovořil v Paříži s Fabiusem a se Segulem Royal o nejlepších eh, způsobech spolupráce v v tomto ohledu. Všichni evropští ministři zahraničí eh, se shodují na tom, že toto téma má vysokou prioritu a rozhodli se, že při všech mezinárodních vyjednáváních ho budou mít na paměti, ať už jde o fóra jako G7, eh, G20 a další. Máme největší diplomatickou síť na světě. Přes 300 delegací Evropské unie a ambasád členských států. Téměř 90 tisíc diplomatů. Máme tedy obrovskou kapacitu k tomu, abychom šířili povědomí jednak o tom, že každá země musí co nejambiciozněji se zavázat ke snižování emisí. A dále naše diplomacie musí pomáhat rozvojovým zemím v přípravě jejich INDC. To není jednoduchá věc. A také v přípravě adaptačních plánů před Paříží, což také není jednoduchá věc. Potřebujeme tedy jednat koordinovaně. 1. března jsme eh, zahájili první fázi, která se, účast, která se zaměřuje na země s vyšším a středním příjmem, tak, abychom je mohli podporovat, aby přinesli odpovídající návrhy. Samozřejmě se v Paříži bude diskutovat o mnoha důležitých věcech a jednou z těch nejrelevantnějších bude technologický transfer, tedy přenos technologií, který je velice důležitý pro eh, pro plnění cílů, potom snižování nebo aktualizace závazků a financování. U financování je zcela jasné, že dohoda z roku 2015 by měla e, zohledňovat různorodost jednotlivých smluvních stran a jejich kapacitu financovat úsilí na domácí i mezinárodní úrovni. V Paříži je zapotřebí, aby všechny strany zlepšily své domácí prostředí a aby usnadňovaly investice do nízkých emisí. Pokud nebudou tyto investice fungovat na domácí úrovni, nebude možné, aby soukromý sektor financoval rozvojové země. Toho je tedy třeba v Paříži dosáhnout. A dále Hledisko klimatických změn musí být přítomno v každé politice. V našich evropských strukturálních fondech máme ve všech aspektech životního prostředí klimatické změny. A aktuálně analyzujeme, zda plníme náš 20% cíl a pozorně sledujeme vývoj eh, v těchto eh, fondech. Občas ale propadáme pesimismu, když hovoříme o financích. Hodnocení z roku 2014 a e, zpráva stáleho výboru pro finance ukazuje, že za posledních několik let odteklo do rozvojových zemí mnoho peněz na boj proti klimatických, klimatickým změnám. Jde o 175 miliard euro, nebo je to, údaje se liší od 40 do 175 miliard euro z veřejného i soukromého sektoru. Bylo poukázáno do rozvojových zemí, což je jasný důkaz pro to, že i když použijeme ten konzervativnější odhad 40 miliard, tak mezinárodní dárci jsou ochotní eh, financovat eh, úsilí a zvýšit eh, své závazky do roku 2020. Takže jsme na správné cestě. Těžko se to kalkuluje, protože vysledovat tok soukromých peněz není tak jednoduché. Právě proto eh, ten interval z 40 až 175 je velmi široký. Každopádně jsme na správné cestě a jenom za rok 2013 Evropská unie eh, přispěla 9,7 miliardy eh, euro což je zhruba 12 miliard amerických dolarů, na pomoc rozvojovým zemím na základě bilaterálních dohod. A kromě toho kromě těchto peněz na boj proti klimatickým změnám je tu ještě závazek 10 milionů dolarů na zelený fond a z toho 4,6 eh, půjde od členských států Evropské unie. Je jasné, že do toho budou zapojeni ministři financí. A lucemburské předsednictví eh, bude muset brát eh, ohled na finance při formálních radách. Je zapotřebí, aby ministři financí řešili tento problém a nenechávali to pouze na ministře životního prostředí. Je tady zapotřebí pomoci ministru zahraničí, ministru financí a ministru životního prostředí. Je to holistický přístup, který je nutný k řešení těchto problémů. To je jasné. Pak to byla velice konkrétní otázka, která se týkala problémů zemědělství a využívání půdy. Využívání půdy, změny využívání půdy a lesnictví jsou zahrnuty do interního závazku 40 V současnosti koordinujeme v rámci komise to, jak budeme tento problém řešit protože je jasné, že některé členské státy e, mají značné výhrady e, k tomu, zda bude nebo nebude zahrnuta e, půda, využívání půdy do 40% závazku. Budeme i nadále spolupracovat, abychom našli co nejlepší řešení tohoto problému. Pak to byla otázka, zda úsilí o zmírnění dopadu využívání půdy bude mít dopad na e, bezpečnost potravin. Komise se domnívá, že zmírnění dopadu využívání půdy by mohlo mít pozitivní výsledky jak pro produkci, e, tak adaptaci i pro zmírňování dopadu. Od roku 1990 jsme snížili emice ze zemědělství o 2030 a produkce potravin e, zůstala stejná. Je to vlivem inovace. Tímto způsobem eh, v Evropě dokážeme přemostit ten ambiciozní klimatický cíl a potřebu eh, ekonomického rozvoje i v zemědělství. Eh, samozřejmě ambiciozní cíle v oblasti klimatu mají dopad na všechny sektory ekonomiky a naopak. Eh, takže pokud každý eh, se tomu zaváže eh, se stejnou mírou ambice, ať je to tedy v Číně, Brazílii, Austrálii, v Kanadě, vytvoříme opravdu férové spravedlivé podmínky pro všechny. A právě proto v oblasti sektoru ETS Mm, někdy dochází k tomu problému u takzvaného úniku uhlíku do zemí, které mají eh, jinak nastavená pravidla. Eh, samozřejmě nás čeká také velmi dlouhá diskuse ohledně tohoto problému s národními parlamenty, s Evropským parlamentem. Ještě bych rád řekl jednu věc, a sice děláme dohromady dvě věci. E, žádáme o ambiciozní mezinárodní cíle a také si stanovujeme domácí cíle. To bude těžké. Čeká nás potřeba vytvořit řadu inovativních postupů, tak abychom měli úspěšný hospodářský rozvoj spojený s klimatickými cíly ale určitě se nám to může podaří, protože když se podíváme do minulosti, podařilo se nám snížit emise v některých oblastech o 90% a přitom jsme zvýšili HDP o 45%. Eh, Takže je to možné a já vám děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát. Odpověďmi našich řečníků jsme uzavřeli první blok a já nyní eh, pozvu eh, sem na pódium pana komisaře Karmenu Vela a také pana Hance Brojnika, který je výkonným ředitelem Evropské environmentální agentury kteří jsou hlavními řečníky pro náš eh, druhý blok. Mnohokrát děkuji panu Koksovi a také panu komisaři Arias Kanětovi za velmi zajímavou debatu Děkuji také mnohokrát za to, že jste odpověděli na všechny otázky, které zazněly z řad kolegů. Děkuji také eh, Edvardcovi Smiltencovi z Lotyšského eh, parlamentu za jeho velmi zajímavý projev. Dear colleagues, honorable guests. Vážení kolegové, vážení hosté, máme strašně málo času, takže hned musíme zahájit druhý blok. Děkuji mnohokrát panu komisaři Carmenu Vela a také eh, panu Brunikovi za to, že přišli. A abychom měli dostatečný prostor pro diskuzi, zase vás žádám o to, abyste dodrželi řečnickou dobu maximálně 10 minut. Nejprve má slovo Carmenu Vela. Žádám všechny hosty, všechny přítomné v této místnosti, aby se stišili tak abychom si mohli vyslechnout eh, slova komisaře. Eh, děkuji mnohokrát. Giovanni, vážení poslanci Evropského parlamentu, vážení poslanci národních parlamentů, na toto zasedání jsem se opravdu těšil. Já jsem eh, působil v Národním parlamentu na Maltě řadu let, takže si vážím ceny i významu národních parlamentů, zejména eh, co se týče zodpovědnosti, eh, ke které povolávají vlády. A já si myslím, že je opravdu obrovsky důležité, aby eh, komise Evropský parlament, Rada a národní parlamenty spolupracovali co nejúžeji, tak abychom dosáhli cílu. Já osobně plánuji s vámi eh, spolupracovat prostřednictvím interparlamentálních zasedání, jako je právě eh, toto zasedání. Dnes máme skvělou příležitost hovořit o tom, jak se vydat eh, směrem k Eh, nízkouhlíkovému hospodářství, které účinně využívá svých zdrojů a je inovativní. Brzy kolega Hans eh, předloží nejnovější poznatky environmentální zprávy. Já nechci předjímat to, co eh, on asi řekne, ale Řeknu pouze to, že tato zpráva poukazuje na to, že eh, politika Evropské unie přinesla výrazné zlepšení pro občany EU za posledních pět let. Máme čistější vzduch, čistší vodu, eh, produkujeme méně odpadu na skládky a mnohem víc. Environmentální politika také vytváří pracovní příležitosti a pomáhá našim e-, ekonomikám růst. Zpráva také varuje že kdybychom eh, zaujali jakýsi přístup business as usual, nedosáhli bychom ehm, svých eh, cílů či vize pro rok 2050 a sice kvalitního života, eh, který eh, je v souladu se zdroji, které poskytuje tato planeta. To všechno se může týkat eh, s různými, se může týkat také trendů, jako jsou demografické trendy, lifestyle a tak dále. Protože žijeme ve světě, který je navzájem úzce propojený, musíme jednat společně, jak na evropské úrovni, tak na celosvětové úrovni v tomto kontextu musí jednat i komise a samozřejmě i já. A to platí i pro vás. Existuje řada klíčových oblastí, na které se můžeme zaměřit. První bude zaměřit se na deficit v oblasti zdrojů, protože v současné době využíváme své zdroje velmi neúčinně, plítváme v roce 2010 až 12 pouze 36 našich našeho odpadu bylo efektivně recyklováno. Do roku 2050 eh, musíme strojnásobit zdroje, které využíváme dnes, to znamená, budeme mít trojnásobnou poptávku. A celosvětová spotřeba eh, potravin eh, stoupne asi o 70%. Zároveň ale musíme eh, udělat kvadraturu kruhu. Potřebujeme více růstu, ale zároveň menší environmentální dopad. Jak to dosáhnout? Toho dosáhnout? Čím víc se na tento problém dívám, tím více přesvědčen o tom, že jediným řešením je změnit a aktualizovat, a to radikálně, naše způsoby produkce a spotřeby. Musíme i nadále vyrábět, to je zřejmé, ale všechny neefektivní postupy musíme ukončit tak, aby eh, účinnost využívání zdrojů byla součástí jak, jakékoliv produkce, jakékoliv výroby. A eh, zároveň chceme také posílit naši ekonomiku, zvýšit konkurenceschopnost. Takže jak to udělat? jak se stát um, ekonomikou, která lépe využívá své zdroje. To se může stát eh, na, na, na straně regulační, zároveň ale potřebujeme dosáhnout optimalizaci, co se týče využívání zdrojů a také kruhového hospodářství, to znamená, eh, využíváme toho, co dříve bylo považováno za odpad, jako zdroj pro eh, výrobu eh, dalších eh, nějakých výrobků a věcí. To znamená, musíme se zaměřit také na chytrý růst. Kromě toho máme také cíle energetické unie a klimatický balíček. Takže tohleto kruhové hospodářství je obrovsky důležité, ale ten koncept existuje už od 60. let 20. století a přesto pořád máme jakýsi lineární eh, řetězec produkce. Představme si ale, jaké, jaké, jaký obrovský potenciál pro růst to má, když eh, tuhle tu eh, přímku nakloníme do kruhu a spojíme ten kruh. To znamená, můžeme využívat, recyklovat a tak dále. To znamená veškerý odpad využívat jako suroviny. EU si nemůže dovolit, aby nám eh, takzvaně ujel tento vlak kruhového hospodářství to samozřejmě neznamená pouze odpadové hospodářství. Tady jde o celý přístup k ekonomice, k hospodářství, k produkci, tak abychom měli inteligentní eh, produktový design, eh, využívání eh, životního cyklu produktů a také cíle v oblasti recyklace teď eh, přemýšlíme nad různými nástroji eh, pro, eh, pro podporu tranzice k plně kruhovému hospodářství. Chceme vyslat také pozitivní signál pro všechny, kteří by chtěli investovat do kruhového hospodářství a obracíme se na soukromý sektor a snažíme se vytvářet právní záruky, které potřebuje Junkerových balíček, který právě eh, chce využít i oblasti třeba rehabilitace kontaminovaných eh, eh, skládek, čistění vody a vzduchu. To všechno by mohlo vést také, pokud budeme investovat do těchto oblastí, mohlo by to vést také k, nové, k novým typům spotřeby. Stále více investujeme do inovace do inovací a do nových řešení, která eh, tedy jdou z oblasti výzkumu přímo na trh. Nesmíme zapomínat také na eh, stavbu budov, které musí odpovídat nejnovějším standardům. Investiční rozhodnutí, která učiníme nyní, eh, budou trvat až do, zítř, do, do budoucna, takže právě dnes musíme mít jasnou vizi, musíme přinést vizi toho sedmého EAP eh, e do budoucna. EU a já nejsme jediní, kteří říkají, že eh, zelené technologie přispívají růstu. Eh, také studie v rámci evropského semestru to potvrdila. Pokud zvážíme environmentální legislativu, kterou už máme, která je důležitá, pokud ji nebudeme implementovat, bude nás to stát eh, podle nejnovějších studií 50 eh, milionů denně. Ehm, naopak můžeme do roku 2020 vytvořit asi 400 tisíc pracovních příležitostí eh, také v oblasti využívání vodních zdrojů. Evropa nyní plítvá 20 až 40 eh, našich vodních zdrojů. Takže opravdu musíme si stanovit ambiciozní cíle i eh, v oblasti implementace. Eh, připomínám ještě, že je dostupná podpora ze zdrojů EU, tak aby regionální místní samozprávy mohly implementovat Eh, úspěšná opatření. Existují také další možnosti pro eh, vlády a zprávy, jako je environmentální zdanění. Samozřejmě zdanění to je citlivá věc. Já tady neříkám, že komise by měla eh, tady cokoliv předepisovat. Ale každopádně je to možnost, která by mohla vytvořit výnosy až 200 miliard ehm, euro už jste hovořili také hodně o klimatických vyjednáváních a mezinárodní priorita předsedy Junckera pro tento rok je agenda post 2015. Eh, v září eh, všichni zástupci států a vlád eh, budou požádáni, aby se vyjádřili k udržitelnému rozvoji a k dosažení rozvojových cílů milénia. Zrovna minulý měsíc Evropská unie, která byla velmi aktivním hráčem v celém procesu, předložila eh, stělení, které eh, vytyčuje tři hlavní cíle eh, či body. Tady jde o partnerství, o konkrétní připomínky, které členské státy mohou předložit a také možnosti pro monitorování a přeskumy. Chceme zajistit, že to všechno je udržitelné, aby všechny členské státy měly jasné závazky a aby také za ně zodpovídali. Já budu úzce spolupracovat s vicepředsedkyní eh, Mogherini a eh, komisařem Nevinja tak abychom i nadále jako EU měli vůdčí roli v celém procesu. Komise také bude pohlížet na Německo, kde mm, je eh, Úspornost, eh, co se týče zdrojů, eh, jedním z hlavních priorit pro eh, předsednictví G7. Dámy a pánové, rok 2050 přijde za pouhých 35 let. Může se nám zdát, že to je za dlouho proto, abychom realizovali nějakou vizi, ale s tou prací musíme začít hned dnes ta zpráva o stavu životního prostředí ukazuje, že musíme udržet soudržnost na několika úrovních eh, od globální až po lokální. Snažíme se této koherentnosti, soudržnosti na třech úrovních. Za prvé, globální úroveň, to je závazek eh, vůči tomu procesu po roce 2015. Druhá úroveň je evropská úroveň, kde musíme pracovat na vzduchu, vodě, zemědělství a rybolovu a potom místní úroveň, kde pomáháme členským státům, regionům a městům implementovat environmentální legislativu. Budeme potřebovat vaši podporu pro to, abychom tuto soudržnost přenesli na další dekády. Náš eh, balíček kruhového hospodářství by mohl znamenat začátek nového systému který eh, je připraven na nové environmentální i ekonomické výzvy. Část toho, co uděláme, je nastartovat proces, který změní myšlení lidí a také jejich chování. Eh, tady jde úplně o kulturní revoluci, ne pouze eh, právní revoluci. To znamená, bude se to týkat nás všech, výrobců, maloobchodníků, spotřebitelů, daňových poplatníků. Takže počítám s tím, že společně ukážeme lidem, že můžeme dosáhnout změny a že dnes můžeme nastavit podmínky pro to, aby jsme dobře žili i za 30, 40, 50 let a abychom tak zajistili také kvalitní životy našich dětí. Um, Eh, také jménem eh, komise, komisaře Timmermanse, komise, eh, programu komise pro rok 2015. Budu rád, rád navštívím vaše parlamenty, pokud o to budete mít zájem, pokud budete chtít diskutovat o této oblasti a také o dalších mých oblastech zodpovědnosti. Mnohokrát vám děkuji, děkuji mnohokrát, pane komisaři. A nyní hned dávám slovo panu Hansu Brujnexovi, výkonnému řediteli Evropské environmentální agentury. Prosím. Thank you, chair. And ladies and gentlemen, thank you for... Děkuji vám, dámy a pánové, za eh, tuto příležitost představit naši zprávu Každých pět let Evropská agentura pro životní prostředí schromažďuje všechny své poznatky společně s členskými státy do zprávy o stavu životního prostředí. Pan Carmenu Vela už vlastně představil ty nejdůležitější výsledky, ale já se pokusím jít trošku víc do hloubky. A učiním to prostřednictvím eh, slajdů, které by se měly objevit na těchto velice zdrojově úsporných malých obrazovkách v, těch, v tomto sále. Každopádně ty slajdy budete mít k dispozici, takže se nebojte. V této zprávě syntetizujeme naše dosavadní znalosti a zpráva je k dispozici ve 23 jazycích a další jazyky k ním budou brzo přidány. Formulujeme tam vlastně globální megatrendy. Tady zasazujeme evropské životní prostředí do mnohem širšího kontextu. Na internetu najdete také 25 briefingů o 25 eh, zprávách o životním prostředí, eh, ať už se to týká vody nebo ovzduší, eh, potom 90 srovnávacích studií, které budu prezentovat dnes, a potom další čtyřstránková shrnutí stavu v jednotlivých zemích. Zpráva eh, pokrývá tři časové dimenze evropských politik. První z nich je podávání zpráv o aký kominoter. Druhá z nich je, se explicitně zaměřuje na horizont 2020. Tady zkoumáme klima a energetiku, ale i další politiky životního prostředí. A explicitně také hledíme do roku 2050, kde máme ambici vytvořit nízkouhlíkovou společnost s kruhovým hospodářstvím a s, se zdrojovou úspornou odolností a s, s dobrým zdravotním stavem evropské populace. Hlavní závěry zprávy jsou následující. Já se snažím přepnout na další slide, ale nefunguje to, tak budu zkrátka pokračovat. Ve zprávě jsou obsaženy čtyři hlavní závěry. Prvním z nich je, že politiky životního prostředí, pokud jsou ambiciozní, dobře definované a dobře implementované, a já bych řekl, že implementace je tady hlavní, potom eh, přinášejí výsledky na třech úrovních. Za prvé zlepšují stav životního prostředí, za druhé eh, tvoří zdravější prostředí pro evropské občany a za třetí přinášejí eh, ekonomické zisky. Když se podíváme na výzvy, které do budoucna stojí před Evropou, zjišťujeme, že jsou spíše na úrovni základních systémů produkce a spotřeby. Izolovali jsme čtyři důležité systémy. Za prvé je to energetika, o které jsme diskutovali v předchozím bloku. Dále jsou to, to potraviny a zemědělství, dále e, doprava a e, dále e, městské systémy. To všechno jsou součásti globálního výrobního řetězce a řetězce hodnot. Proto k řešení problému je potřeba systémovějšího přístupu. Třetí závěr. Potřebujeme ambicioznější politiky, chceme-li splnit cíle do roku 2050 ten současný přístup u kroku stranou nebude stačit. Domníváme se také, a to je čtvrtý závěr, že to skýtá zásadní příležitost pro Evropu, pokud jde o inovaci a konkurenceschopnost. A ten graf, který byl ještě před chvilkou na obrazovce, to je opravdu dynamický parlament, musím říci. Ten graf poměrně hezky eh, ilustroval, Ano, tento graf, děkuji ilustroval eh, bez větších detailů ty dvě hlavní eh, sdělení. A to je rozvoj tradičních ekonomik od roku 2000 a eh, zaměstnanost. Ty dvě horní křivky jsou zelená ekonomika a zelené, zelená zaměstnanost. Závěry z toho plynou poměrně jasné. Od ekonomické krize v letech 2008 a 2009 žádný sektor nepřežil ekonomiku příliš dobře. Nicméně navzdory krizi zelenému soukromému sektoru se daří. týž graf bychom mohli ukázat eh, ohledně eh, exportu i eh, ohledně konkurenceschopnosti. Zelená ekonomika od ekonomické krize vzrostla z 2,8 milionů pracovních míst na 4,2 milionů. Tady toto eh, nazýváme v naší zprávě takovým klavírem, pianem evropské politiky životního prostředí. Když se podíváte na tu střední část, kde vidíte hlavně zelenou a žlutou, tak to jsou oblasti, kde evropské politiky jsou úspěšné, kde se nám daří dobře, kde jsme dosáhli účinnosti a snížili znečištění, což má za následek čistší ovzduší a čistší vodu primárně a také lepší zacházení s odpadem a e, vyšší zdrojová úspornost. Když se podíváme na ty vysoké a nízké tóny e, klavíru, tak to jsou spíše systémové úrovně. Tady zkoumáme ekosystémy a zkoumáme přechod přechod na kruhové hospodářství a zdraví životního prostředí. A tady máme e, potíží více. Bez ohledu na naše politiky, e, výzvy na systémové úrovni e, jsou jasně patrné. V tom 20-letém výhledu vidíte mnohem více žluté a červené. To jsou, to jsou ale oblasti, kde přichází na řadu tvorba politik. Budoucnost nemusí být pokračováním minulosti. Tady evropské politiky mohou e, být zelenější a změnit červenou barvu alespoň na žlutou do budoucna. A ten, e, stejným výzvám čelí i soukromý sektor, který také tvoří politiky a činí rozhodnutí ohledně produkce a spotřeby. Teď bych přešel k těm srovnáním jednotlivých zemí, abych ilustroval e, některé body, o kterých hovořil pan komisař. Nejprve budu hovořit o energetické spotřebě a obnovitelných zdrojích energie. Je poměrně zjevné, že celkově od roku 1990 došlo k malému celkovému nárůstu e, spotřeby energie. Je tomu tak ovšem pouze v 20 členských státech a není tomu tak ve 13 členských státech. V EEA je 33 členských států. Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů je tu také patrné a také určitý pokrok v energetické účinnosti, ale tady víme, že budeme muset posílit naše snahy na evropské úrovni, pokud chceme splnit cíle. Vy asi nepřečtete jména jednotlivých zemí, ale jak vidíte, tak u, každých, u každého grafu států. Jsou tu poměrně velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a také velké rozdíly mezi pokrokem v implementaci jednotlivých politik a e, v intenzitě přístupu k těmto tématům. Když se podíváme na e, úspornost zdrojů a produktivitu, tak spotřeba materiálních zdrojů na hlavu se zvýšila od roku 2000 do 2012, takže nesnížila se ve, tak tomu bylo ve 13 zemích a snížila se v 19 zemích. Takže to je zase poměrně různorodý oblázek. E, ty, to, to zvýšení je často způsobeno velkými investicemi do infrastruktury a ta snížení byla způsobena ekonomickou krizí. Takže zase e, šetrnost využívání zdrojů a produktivita jsou v jádru kruhového hospodářství a jak vidíte, jsou tu před námi ještě značné výzvy. Takže bez dalších detailů všechny grafy ilustrují poměrně velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Teď k odpadu. S odpadem nyní nakládáme lépe, ale pokud chceme splnit 50% cíl do roku 2020, eh, je před námi ještě velký kus cesty v celé řadě zemí. Tady vidíte graf, nebudu ho detailně rozebírat, ale mnoho zemí nesplňuje cíl 20%, některé státy jsou na 50 i 60%. Pokud jde o změrňování dopadu klimatických změn, to je balíček 2020-2020 pro Evropu, eh, tak tady konstatujeme, že celá řada zemí eh, eh, půjde nad rámec svých kyotských závazků, celkově je splní, pokud jde o eh, snížení emisí skleníkových plynů, ale pokud jde o období 2013 až 2020, tak u 14 zemích odhadujeme, že budou potřebovat další politická opatření, aby splnili kyotský protokol tak už budu končit, pane předsedo, brzo. Domníváme se, že zásadní roli bude hrát inovace, pokud chce Evropa splnit cíle do roku 2050 i do roku 2020 a 2030. Jde nám o technologickou, sociální a ekonomickou inovaci v rámci zelené ekonomiky. To by také znamenalo eh, posílení eh, jaksi periferních inovací, eh, kde je Evropa lídrem, pokud jde o zelenou ekonomiku. Veřejně financovaný výzkum a eh, inovace je také zapotřebí a tady bych chtěl odkázat na balíček Horizontu 2020, který může hrát zásadní roli. Pokud jde o dnešní investice eh, v dlouhodobém horizontu, je jasné, že investice jsou zapotřebí a že to, co investujeme dnes v Evropě, musí být jasně zacílené, pokud chceme brát zelený růst a zelenou ekonomiku vážně. Ze zprávy vyplývají čtyři kritéria. Měli bychom se soustředit na dekarbonizaci společnosti, na vytvoření kruhového hospodářství a souvisejících pracovních míst, služby ekosystému a planetární limity. To je další kritérium, to je jiný způsob, jak říct, že musíme vybudovat silné eh, ekosystémové nové hodnoty, musíme respektovat biodiverzitu a zásadní je také zdraví lidí a dobré životní podmínky lidí. Pan komisař už hovořil o reformě environmentálního zdanění. To je velký potenciál, kdybychom ho využili. Zatím za posledních pět let došlo ke snížení eh, environmentálních daní a látky škodlivé k životnímu prostředí, eh, které tvoří až miliardy v členských státech, mohou být přesměrovány jinam eh, v zájmu lepší udržitelnosti dnešní úroveň investic, a už jsme zmínili Fond pro strategické investice, ale také klimatický fond, je nástrojem k tomu, abychom splnili naše cíle a financování prostřednictvím EFSI nám k tomu dává možnost. A abych to uvedl do správné perspektivy, když hovoříme o 100 miliard dolarů pro klimatický fond, musíme také zapojit soukromý trh, kde máme asi 100 bilionů eh, dolarů s méně než 0,01% zelených dluhopisů. Pak je tu 28 eh, bilionů v sektoru penzijních fondů, který má poměrně nízké povědomí o zeleném sektoru. To jsou všechno peníze, které by se dalo pákovým efektem využít. Eh, závěrem bych chtěl říci, že eh, úspěchy evropské politiky životního prostředí za posledních 40 let byly značné a myslím si, že bychom měli hledět s důvěrou do budoucna budoucna. Víme, jak co dělat, máme ekonomiku, která je nesmírně konkurenceschopná v zeleném sektoru v porovnání s ostatními regiony a bez ohledu na krizi víme, že naše politika funguje a víme, že když budeme ignorovat problémy budoucna, bude to mnohem méně rozumné, než se nyní i racionálně rozhodneme posunout se těm, tímto směrem a dodržovat standardy, které byly stanoveny eh, evropským AKI a sedmým environmentálním akčním plánem. Mnohem více informací najdete na našich webových stránkách, jsou k dispozici ve všech evropských jazycích, nebo budou za několik týdnů, zatím je jich 23. Pokud máte konkrétní otázky, tak prosím kontaktujte EEA a já vám slibuju, že se vám ozveme s našimi informacemi, které potom budete moci využít ve svých národních parlamentech. Děkuji vám. Děkuji a nyní můžeme začít s debatou, pokládat otázky. A začnu tím, že dám slovo panu Oktavianu Motokovi, členovi výboru životního prostředí rumunského senátu. Mulțumesc, domnule președinte. Děkuji, pane předsedo. Je velmi pravděpodobné, že ambiciozní cíle Evropské unie ohledně snižování emisí skleníkových plynů budou dosaženy, aniž by to bylo příliš spektakulární na mezinárodní úrovni. Nové ekonomické údaje, které budou vyplývat ze Spojených států, budou mít eh, velký dopad na takové země, jako je třeba moje země, Rumunsko. Budeme svědky tendence přesunout eh, znečišťující aktivity z rozvinutých zemí do zemí slabších, méně rozvinutých. Myslím si, že Evropská unie nemůže přímo ovlivnit obsah legislativy v oblasti životního prostředí v jednotlivých členských státech, ale může ovlivnit tento trend přesouvat tyto znečišťující aktivity z rozvinutých zemí do méně rozvinutých zemí. Je třeba využít svého vlivu na podniky, na velké skupiny, aby nemohly přesouvat tyto znečišťující aktivity do méně rozvinutých zemí, do chudších zemí. Společnosti by se měly uspokojovat pouze s nižší nebo s levnější pracovní silou. Děkuji. A nyní Franz Trek, místo předseda výboru pro infrastrukturu a životní prostředí sněmovny ve Slovensku. Děkuji, teď budu pokračovat slovensky. Žánu zboru pozdravljamo bolj ambiciozne. Eh, Národní schromáždění Slovenska je velmi spokojeno s ambiciozním přístupem k této problematice. I když zde máme civilizaci černého zlata, my vítáme postup dekarbonizace a také zodpovědnější přístup Evropy. Už jsme hovořili o čistších energiích, existují také geotermální energie, energie, která byla trošičku odsunuta stranou v této debatě. Ale co je vlastně cílem této debaty? Hovořili jsme různých úrovních eh, přístupu k této problematice místní, regionální, národní, ale trošku zapomínáme na mikrolokální společenství, kde existuje také samozásobování. A to jak energií, tak i jinými věcmi. Ve Slovensku například v uplynulém desetiletí samozásobování potravinami už není tak vysoké jako v minulosti. Jedná se tedy o problematiku, která se týká také zemědělské politiky. Na druhé straně známe také zásobování, samozásobování energií na, mezina, na místní úrovni. Tam velmi často narážíme na národní a globální monopoly, takže ano, jsme si jistě vědomi toho, že se jedná o globální problematiku. Nicméně musíme si být také vědomi toho, že potřebujeme novou regionalizaci nebo novou politiku na národní, globální a evropské úrovni, které budou uplatňovány na úrovni regionální. Poslední dobou hodně hovoříme o inteligentních městech, o strategiích, o inteligentních specializacích, ale zapomínáme, že potřebujeme také inteligentní venkov, inteligentní život na venkově. Německý kolega už hovořil o inteligentním využívání metanu. Já souhlasím s panem komisařem, že se jedná také o potřebu změny smýšlení. Děkuji. Děkuji. A nyní Damir Matalant, který je místopředsedou Výboru pro životní prostředí a zachování přírody Chorvatské republiky. Chorvatska jako nejmladší členice Evropské unie od 2030. Děkuji vám, pane předsedo. Chorvatsko je nejmladším členem Evropské unie a schválilo poměrně mnoho zákonů v oblasti životního prostředí. Tyto zákony také regulují emise skleníkových plynů. Pokud jde o nízkouhlíkovou eh, situaci v Chorvatsku, tak Chorvatsko uvažuje eh, v intencích Evropské unie. Proto eh, Ministerstvo životního prostředí Chorvatské republiky eh, podniklo celou řadu aktivit, s cílem realizovat tyto požadavky. Máme akční plán který pokrývá období do roku 2030 a ten by měl být schválen koncem tohoto roku. Jeho cílem je zásadním způsobem snížit skleníkové emise do roku 2050. Chorvatsko si plně uvědomuje, že jde o proces, který je potřeba eh, uspůsobovat a že je zapotřebí využívat všech dostupných zdrojů. Což se týká celé řady sektorů, ať už jde o zemědělství, nebo lesnictví, nebo energetiku. V Chorvatsku je situace taková, že mnoho akcionářů se uh, účastní, nebo mnoho zainteresovaných stran se uh, účastní tvorby těchto zákonů a norem. Nesmíme zapomínat na to, že tato opatření často znamenají vyšší provozní náklady pro firmy. Je zapotřebí, abychom měli tento přístup a nesmíme zapomínat na to, že tady také může vzniknout až 80 tisíc pracovních míst, což v Chorvatsku není málo. Já jsem také zástupkyně Chorvatska. Souhlasím, co právě řekl eh, předřečník z Chorvatska. My v Evropském parlamentu na tomto výboru jsme eh, hovořili o celé řadě z těchto důležitých témat. Děkuji eh, panu eh, komisaři Vela za jeho prezentaci. Děkuji také za to, že v prvním bloku se účastnil komisař Arias Klanienta, ale mě trošku vyděsil jeden slide, eh, který ukázal pan Brunings eh, ve své prezentaci. Tam byla situace v zemích členských států. A je vidět, že eh, máme i v našich zemích problémy se snižováním emisí CO2 jsou eh, politiky, které máme na místní, regionální, národní úrovni, ale samozřejmě máme také směrnice EU. Eh, nesmíme také zapomínat na naše cíle, které si stanujeme, stanovujeme eh, s výhledem na konferenci v Paříži kde budeme vyjednávat s dalšími zeměmi, jako je Čína, USA a další, kteří třeba mají jiné představy o klimatických cílích než my, takže pravdu musíme si jasně stanovit své cíle. A také je potřeba implementovat eh, své evropské cíle v jednotlivých zemích. Jak můžeme harmonizovat situaci v jednotlivých zemích, co se týče ochrany životního prostředí? V tuto chvíli máme 28 různých environmentálních států, řekněme 28 různých situací. A to mi dělá starosti. Uvedu příklad transferu odpadu ze třetí země do členské země EU. Z Albánie Eh, mořské proudy eh, přináší odpad eh, na pobřeží v Chorvatsku. Co s tím můžeme udělat? Já bych o tom mohla hovořit dlouho, ale už nemám čas. Pan Arno Leroy, zastupce Assemblée Nationale. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád navázal na pár bodů, které zazněly dnes odpoledne. Za prvé, k zákonu o energetické transformaci, o kterém v současném době diskutujeme ve francouzském parlamentu. To velmi dobře schrnuje otázky dnešního odpoledne a také předkládá otázky spojené s financováním. My máme všichni velké ambice pro Paříž a všichni chceme uplatňovat národní legislativu, máme národní volby a tyto rozhodnutí samozřejmě mají své náklady pro jejich implementaci, protože jsme zachyceni do tenat eh, těch slavných 3%. A nedávno to tady říkal právě jeden europoslanec. Jaká je pozice ministrů financí v této oblasti? Protože nesmíme si zastírat, že bez financí všechno to, co zde budeme říkat, zůstane jen mrtvými slovy. To je první bod. Druhý bod, pane komisaři. V rámci rozpočtu na rok 2014 až 2019 jsme přijali ustanovení, které má nasměrovat 20 evropského rozpočtu na klimatickou akci. My se teď ptáme na používání těchto 20 a určitě budete souhlasit, pane komisaři, že je to velká částka. Pak otázka k Evropské agentuře. Ta by se měla dívat i na otázku uhlíkové stopy vedle emisí. V Národním schromáždění právě máme zprávu, která rozlišuje mezi emisemi a uhlíkovou stopou. A výsledek byl velmi negativní pro Francii, protože jsme mimo ty naše kyotské požadavky, pokud uplatníme tuto metodu výpočtu. A myslím, že tím by se zohlednila celá řada bodů, které zde zazněly dnes odpoledne, to znamená otázka přesouvání emisí do chudších zemí, jak o tom hovořil rumunský kolega. poslední bod, pane předseda, jak před chvílí říkala moje kolegyně Fabien Keller, bylo by dobré mít nějaké společné prohlášení, aby se zdůraznila role parlamentu ve věci, která bude mít velký dopad na život občanů v příštích desetiletích. Už nemůžeme držet parlamenty mimo jednání o klimatu. Děkuji. A nyní paní Maria Ruiz Bajo, která je předsedkyní výboru pro klimatickou změnu ve španělském kongresu. Děkuji, pane předsedo. Musíme usilovat o vytvoření udržitelné společnosti, nízkouhlíkové společnosti a proto je důležité, abychom efektivně využívali zdroje energie. A nejlepší energie je ta, která se vůbec nepoužije. Hodně se zde dnes odpoledne hovořilo o propojení a je zásadní, aby bylo realizováno toto propojení podle toho, jak o tom hovořila také Evropská rada, protože je důležité, aby Evropa postoupila směrem k energetické unii, která nám poskytne větší bezpečnost dodávek a také lepší využití udržitelných zdrojů. Propojení jsou důležitá pro mou zemi která leží na Iberském eh, poloostrově. My jsme dnes energetickým ostrovem. Také je důležité, aby boj proti klimatickým změnám vypadal tak, eh, že se zde propojí soukromí i veřejný sektor, že budou spolupracovat. My ve Francii máme skupinu pro zelený růst, tam jsou zapojeny podniky, tam eh, probíhá výzkum zelených technologií a máme před sebou také velkou výzvu, to není jen výzva vlád nebo veřejného sektoru, je to výzva všech obyvatel planety a myslím si, že je nutné vést kampaně, osvětové kampaně, aby se změnily zvyky občanů. Především pokud jde o mobilitu a energetickou účinnost. To je vše, děkuji. Děkuji. A nyní pan Johan Christian Kirtes, který je členem výboru pro zemědělství, lesnictví, potravinářství a specifické služby v rumunském parlamentu. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Rád bych hovořil o aspektu, který zde byl připomenut eh, v rámci té první části, v tom prvním panelu. Podle mě je to velmi důležité, kolega Moltok o tom také hovořil. Jedná se o přesun znečišťujících technologií z rozvinutých zemí do těch méně rozvinutých, a to nejen v rámci Evropské unie, ale také mimo Evropskou unii. Jak kontrolovat tento přesun technologií, jak je dostat po kontrolu, pod kontrolu? To je důležitá otázka. Také bych byl rád, kdyby Evropská unie více tyto záležitosti kontrolovala, více v tomto sehrávala roli. A proč ne? I národní parlamenty by se mohly do těchto kontrol více zapojit prostřednictvím mechanismu parlamentní kontroly. Mám zde na mysli především čtyři rezorty, které mě zajímají. To je petrochemický průmysl, dřevospracující průmysl, zemědělství a energetický průmysl. To jsou rezorty, které znám nejlépe, to právě tato odvětví. Evropa inovací to by nemělo znamenat eh, pouze přesun znečišťujících technologií nebo relokalizace do méně rozvinutých zemí. Už jsme zde na toto téma hovořili a já se obracím rovnou na Evropskou agenturu pro životní prostředí. Chci se zeptat, zda se doporučuje, mít nějakou iniciativu, která by se týkala právě přesunu těchto technologií. Děkuji, paní Mayer. Děkuji vám, pane předsedo. Na jedné straně tady jde o to, abychom se vyhnuli produkci klimaticky škodlivých e, plynů a na druhé straně také jde o jejich vázání. A v Evropském parlamentu se soustředíme spíše na oblasti, jako je lesnictví a celou problematiku Natura 2000, ale také na e, další sektory ekonomiky. A mě by zajímalo, e, jak, co si o tom myslí eh, pan komisař Vela, kterému děkuji za jeho příspěvek. A ještě jedna otázka velmi se plítvá oxidem uhličitým, kdybych tak, abych tak řekla, eh, v oblasti potravinářství. Zhruba polovina eh, našich potravin jde do kruhového hospodářství bez jakéhokoliv efektu. E, co tady můžeme učinit více pro to, abychom snížili emise na těchto místech? Děkuji. Děkuji vám. Nyní paní Čederek členka e, výboru pro životního prostředí z Nizozemska. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat vám a vašim zaměstnancům za organizaci této schůze a děkuji také všem kolegům za jejich slova o ambiciozní eh, eh, klimatické politice Evropské unie. Souhlasíme s tím, že ta politika musí být orientovaná do budoucna, eh, efektivní a také koherentní. Proto bych se chtěla soustředit na potřebu Evropy šetrné ve využívání zdrojů a také na energetický přechod směrem ke kruhovému hospodářství. Žijeme ve velmi obtížné době. Světová populace rychle roste a to zejména v rodicích se ekonomikách. Zvyšuje se také, eh, zvyšují se dobré životní podmínky eh, obyvatel, ale má to samozřejmě i svá negativa. Eh, nátlak na naše přírodní zdroje a suroviny se v nacházejících desetiletích prudce zvýší, což povede ke zvýšení cen, povede to k obavám ze zabezpečení nabídky a povede to také k nezvratnému poškozování naší planety. Přechod na kruhové hospodářství je proto čirou nutností na celém světě i u nás v Evropě. Proto je kruhové hospodářství prioritou nizozemské e, poslanecké sněmovny. Dobrou zprávou je, že kruhové hospodářství nabízí mnoho příležitostí pro Evropskou unii. Může nám pomoci e, dostat se z krize a v neposlední řadě může také vytvořit nová pracovní místa odolná vůči změnám v budoucnosti. Můžeme tak potírat vysoké míry nezaměstnanosti, které nyní panují na našem kontinentu, a to zejména mezi mladými lidmi. Pane předsedo, jde tady o čistou, eh, eh, udržitelnou a konkurenceschopnou Evropu. Tak jako mnozí v tomto sále i mimo tento sál jsem zklamaná tím stažením balíčku kruhové ekonomiky a vyzývám Evropskou komisi, aby zrychlila svou práci a vypracovala nejpozději do konce roku ambicioznější plán. A eh, ještě naposledy bych se chtěla zmínit o tom, že nizozemský parlament bude i nadále věnovat plnou mou pozornost eh, během našeho předsednictví a kruhová ekonomika bude jednou z našich hlavních priorit na, mezinárodní, na meziparlamentní konferenci v první polovině roku 2016. Poskytneme během roku ještě více informací a doufáme, že v Hágu příští rok přivítáme co nejvíce z vás. Děkuji vám. Děkuji také. A nyní z Malty pan Ryan Kalius, člen výboru pro životní prostředí a plánování. Děkuji. Já bych chtěl nejprve pozdravit pana komisaře Velu a chtěl bych hovořit o nesrovnalostech mezi jednotlivými členskými státy Eh, je to proto, že tu byla použita různá kritéria ohledně nakládání s městským odpadem eh, v té zprávě. Eh, je tu rozdíl mezi zemí, která se vedla nejlépe a která se vedla nejhůře a ten činí asi 50%. To je poměrně značný rozdíl, když vezmete v úvahu to, že všechny tyto členské státy jsou součástmi Evropské unie. Podle mého názoru Evropská komise by měla jednat je zapotřebí, aby komise byla proaktivní a přiměla členské státy zlepšit svou situaci, pokud Evropská unie jako celek se chce posunout vpřed. A e, můj druhý komentář. Chtěl bych se zmínit o využívání vody. Je poměrně znepokojující, Eh, tak jak je to obsaženo v té zprávě Agentury pro životní prostředí, že ta, ta zpráva vlastně osvětluje fakt všem světovým lídrům, jaká je vlastně situace. Podle mého názoru EEA poměrně správně zdůrazňuje fakt, že na jihu Evropy eh, panují značné problémy. Proto se ptám pana komisaře. Nemyslíte si, že komise by měla přijmout strategii, která by byla efektivnější, zejména pro jich Evropy? Uvědomujeme si, proč má jich eh, tolik problémů. Je to díky tamnímu klimatu a teplotám, proto tam panuje nedostatek vody. Klade to před nás další výzvy, zejména pro zemědělce z tohoto regionu. Proto by mě zajímalo, zda se pan komisař domnívá, že tyto regiony potřebují konkrétní iniciativy. Děkuji. A nyní pan Jean-Hyp Leconte, poslanec výboru pro evropské záležitosti Senátu. Děkuji, pane předsedo. Čtyři otázky. První, konstatujeme, že Evropská unie je zodpovědná za 10 emisí skleníkových eh, plynů, ale reprezentuje 23 světového HDP. A myslím si, že tento rozdíl rozhodně není způsoben pouze přesunem znečišťujících aktivit do jiných zemí. To znamená, že přece jen máme určitý model pro jiné země, které musí také snižovat eh, svůj podíl emisí skleníkových plynů. Já se beru slovo k této otázce, protože si myslím, že je důležité upozornit na to, že Evropská unie je první hospodářskou mocností a musí tuto svou váhu využít v klimatických jednáních. Výroba a doprava vůbec nejsou hodnoceny z hlediska, zda produkty mohou cirkulovat nebo zda jejich eh, uhlíková stopa je nějakým způsobem zásadní. Vůbec to není zohledňováno při veřejných eh, zakázkách. Je důležité, aby zde byla i dohledatelnost eh, dopravy, sledovatelnost jednotlivých dopravních eh, toků, právě aby se mohlo zabránit tomu přesunu znečišťující výroby do chudších zemí. Máme zde studii komise z minulého roku, v roce 2012, 120 miliard dotací do energií, z toho 10 miliard do uhlí v Evropské unii. Vzhledem k těm obavám, které dnes máme, nebylo by dobré trošičku si udělat pořádek v těchto dotacích, především u některých členských států. Třetí otázka neschopnost členských států dodržet závazky, které přijímají. Je nutné, aby státy byly schopny fungovat a dále je důležité, co se stane s podniky, s mezinárodními podniky. Ty ne vždycky jsou pod kontrolou států, takže teď se vracím k otázce norem, jak docílit toho, aby státy dodržely své závazky. A potom hovoříme o roce 2030. Evropská unie zauje, přijala závazky na rok 2030. Pokud chceme dosáhnout jistého snížení, měli bychom se možná dát ambicioznější cíle a jít až do roku 2050. Dnes zde máme zástupce národních parlamentů. Možná by bylo vhodné, abychom si my, zástupci národních parlamentů, vytýčili ambicioznější cíle pro rok 2050. Děkuji. Děkuji. A nyní Miguel Hidalgo, člen španělského senátu. Děkuji především. Děkujeme za to, že jste přizvali zástupce národních parlamentů k této, dobe, k této debatě. Splňování cílů v oblasti boje proti klimatickým změnám je nevyhnutelná, ale navíc je to také příležitost, jak vybudovat novou společnost, jak začlenit čisté technologie, rozvíjet nové ekonomické aktivity a tím zvýšit konkurenceschopnost našich podniků. V tomto novém modelu, který chceme vybudovat, je třeba zdůraznit určité aspekty. Za prvé si myslím, že tento nový model musí být budován eh, konzistentně ve všech státech. To znamená, že musíme rozšířit využívání nových technologií všude, ve všech státech. Uvedu příklad mé země, Španělska. My jsme v přední linii, pokud jde o využívání obnovitelných eh, energií, ale legislativa je zastaralá, takže jsme museli zbrzdit využívání takových zdrojů energie, jako solární energie, větrná energie, energie z biomasy a tak dále. Je třeba také zabránit vzniku nových rozdílů mezi oblastmi Evropy. Evropa to není jen střední Evropa, některé země jsou mnohem více rozvinuté a jiné naopak jsou trošičku ve skluzu. Za třetí. Chtěli jsme zde upozornit eh, na naše obavy, které souvisí se stažením balíčku o kruhové ekonomice. Pan komisař říkal, že tento výbor se tím bude znovu zabývat, nebo tady tato komise se s tím bude znovu zabývat, ale mě by zajímalo konkrétně kdy, jaké jsou představy komise a v jakém časovém rámci. Taky si myslím, že je důležité trvat na adaptačních plánech, na plánech přizpůsobení se klimatickým změnám. Některé země jsou obzvláště ohrožené, například Španělsko, tam máme velmi zranitelné pobřeží. Hrozí tam další katastrofy, hrozí tam také, že zemědělství bude muset eh, projít velkými změnami a v neposlední řadě je to také příležitost pro to, aby v Evropě bylo dosaženo větší rovnováhy mezi územími. Já jsem z venkovské oblasti, z Galicie, takže venkov mě velmi leží na srdci. Myslím si, že musíme vypracovat nějaké plány pro nízko nebo tedy málo zalidněné oblasti, protože tam se populace která se stará o 90% území, se o ní příliš vlastně nezab- nestaráme. Děkuji. Děkuji. Já mám pár otázek, eh, pane komisaři. Chtěla jsem se zeptat. Poslední zpráva k monitoringu uplatňování legislativy Evropské unie Evropského parlamentu hovoří o tom, že zde je velké spoždění, především v oblasti transpozice těchto postupů. Členské státy mají velký problém transponovat a tím pádem také implementovat evropskou legislativu v této oblasti. A to je určitě důvod k obavám. I v našem výboru, petičním výboru, jsme si toho všimli, protože dostáváme spoustu petic, které souvisí se životním prostředím a jeho ochranou. Takže konkrétní otázka, jakým způsobem si myslíte, že je možno zlepšit zapojení občanů do zprávy území, protože velmi často dostáváme informace, které nejsou náležitě zváženy. A pokud je o daně, hovořili jsme o ekologických daních, a to je určitě skvělý začátek, věc, která v tomto Evropském parlamentu se trošičku staví stranou, ale podle mě je to velká páka, na kterou bychom se měli zaměřit, že bychom zdanění měli přesunout právě z práce na energii a využívání zdrojů. Takže mě by zajímal váš názor na toto téma a konečně by mě zajímalo, zda chcete jasně a konkrétně definovat eh, otázku ekologické stopy aby měla jasné hranice pro budoucnost. A poslední věc se týká fondu EFSI, tedy toho Junckerova plánu. Nemyslíte se, že všichni ty projekty, které budou financovány, budou muset být zelené, udržitelné, protože bohužel na tom seznamu, který už máme, je několik projektů, které souvisí třeba s fosilními palivy. Děkuji a teď Litva, pan Linas Balčejse, který je členem Výboru pro evropské záležitosti a ochranu životního prostředí. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, hovoříme o eh, účinnosti využívání zdrojů. To samozřejmě víme, že to je nejlepší palivo. Je toho spousta a máme ho v každé zemi, takže takováto účinnost je nejlepší cestou ku předu, pokud chceme snížit um, emise CO2. Tady jde tedy o snížení spotřeby eh, toho, co se pojí uh, jakýmkoliv způsobem s emisemi CO2. To znamená, můžeme také snížit dovoz o 2,6 eh, fosilních paliv můžeme se vymanit z, řekněme, jakéhosi područí eh, pana Putina a jeho eh, surovin. Eh, energetickou účinností také můžeme vytvořit 4 miliony pracovních příležitostí v následujícím desetiletí. Tuhle tu příležitost si nemůžeme nechat ujít, ale máme zde problém. Potřebujeme jasné priority a politiky v tom smyslu, kudy se Evropa vydává. Fosilní paliva, zvýšená spotřeba e, zdrojů anebo nízko, nízkouhlíkové hospodářství. Tady nám chybí politické vedení, zejména co se týče rege, re, regulace e, využívání e, břidličného plynu a podobně. Um, musíme si dávat pozor také, obrovský pozor na e, emise metanu, protože to je obrovsky problematický plyn, takže potřebujeme jasné snahy o spolupráci při, mezi Evropským parlamentem, národními parlamenty i komisí pokud opravdu v výhledu 20 let chceme dosáhnout společnosti, která je nízkouhlíková. Nyní jdeme do Portugalska. Antonio Ramos Preto z výboru pro životní prostředí. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. My souhlasíme s tím, aby Evropa byla efektivnější a aby využívala nízkouhlíkového hospodářství. A toho je třeba dosáhnout investicemi do čistých technologií s nulovým obsahem uhlíku. Když ale hovoříme o energiích eh, a energetické účinnosti, tak musíme také myslet na využívání vody, jak říkal pan komisař. A zde musíme sehrat důležitou úlohu. Musíme mladé poučit o tom, že voda prostě neteče z kohoutku, ale že je zde přirozený vodní cyklus, eh, vodní koloběh, eh, který musíme chránit. A tři čtvrtiny téhož platí také pro světlo. Není tady prostě jenom žárovka, která se sama o sobě rozsvítí. Je tam celý cyklus, který tomu předchází. A my si myslíme, že Evropa by měla i nadále investovat do toho, co dělá nejlépe. Do vědeckého výzkumu, do politik eh, zaměřených na inovace a rozvoj čistých zdrojů energie. A rád bych se zeptal jak pana komisaře, tak eh, ředitele agentury, na jednu věc, která souvisí s tím, co zde říkal komisař Arias Kanete. Hovořilo se zde o kalendáři aplikace politik strukturálních fondů. Hovořilo se zde o horizontální dimenzi. Konkrétně Politiky klimatických změn jsou v tomto smyslu velmi důležité a v tom spočívá horizontální rozměr evropských fondů. A já se ptám komisařů. My souhlasíme s tím, že politiky na zmírnění dopadu klimatických změn jsou důležité, ale myslíte si, že otázka klimatických změn, otázka horizontálního charakteru by měla být zohledněna také v rámci dohody TTIP, v rámci dohody o partnerství se Spojenými státy, protože nikdo se o tom nezmínil a my vůbec nevíme, jaký dopad to bude mít na evropské hospodářství. Když se o tom nehovoří, tak jak můžeme hovořit o Paříži? diskutujeme o obchodní dohodě se Spojenými státy a toto téma tady skoro nezaznělo. A já si myslím, že to je věc, která by nám měla ležet na srdci. Děkuji, pan Untersteller, ale prosím, abyste se opravdu drželi toho limitu dvou minut, protože máme spoždění. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane komisaři, vy jste hovořil o tom, jak obrovsky důležité je téma úspornosti eh, zdrojů, úsporného využívání zdrojů. Já eh, s vámi naprosto souhlasím, protože jsme také samozřejmě v mnoha oblastech závislí na dovozu surovin do Evropy. Eh, když se ale podíváme na tu situaci, tak je zřejmé, že v některých oblastech už jsme dosáhli za posledních několik let pokroku ale co se tedy týče těch tradičních zdrojů energie, mm, se toho moc nezměnilo. Ku příkladu, když máme tunu eh, starých eh, telefonních mobilů, můžete z toho dostat asi 250 gramů eh, zlata, což je obrovský rozdíl oproti tomu, kolik zlata můžete dostat ze zlaté rudy, ze stejného, ze stejného množství tun zlaté rudy. Takže to, to tež platí pro platinu a e, další e, zdroje, další suroviny. E, tady vlastně máme ale možnost tedy získávání druhotných surovin takovýmto způsobem. A já si myslím, že to je přeci jenom důležité. Je důležité, aby Evropská unie se na tohle zaměřila. Potřebujeme tyhle ty technologie využívat, či je taky vyvíjet stanovit si jasný právní rámec, protože tady by měla být třeba směrnice o ekodesignu, to znamená, eh, ty výrobky by se měly vyrábět takovým způsobem, aby z nich bylo snadné znovu získat eh, ty prvotní suroviny, které eh, v sobě obsahují. Takže bychom v budoucnosti měli klást větší roli právě na sekundární získávání surovin. Neměli bychom to už dále eh, odkládat. Někteří eh, zástupci eh, agentury pro životní prostředí jasně říkali, že tady já se zaměřím na stopové látky. Já bych prosil o to, abychom na evropské úrovni posíleně mysleli na to, že musíme využívat také některé takovéto látky, že se to musí eh, regulovat, abychom potom na konci eh, nějakých technologií neměli eh, problémy právě s těmi stopovými látkami, které teď můžeme mít. Nyní Shed Perit. Ik Děkuji panu komisaři a chtěla bych říci, že v Holandsku máme velice pozitivní postoj k Junckerovu plánu udržitelných pracovních míst, ale kde je musíme najíst? kde jsou. Například hovoříme o udržitelných bytech, které by se mohly stavět. Stály by zhruba 150 tisíc euro, chtějí to i odbory, chtějí, chceme, aby byly energeticky neutrální z hlediska elektřiny a vody body, ale není, jisté, není jasné, na koho se obrátit, jak můžeme pomoct. A druhá otázka je adresována panu Browningsovi. Pane řediteli, nemusíme si vybrat. Dnes se neustále hovoří o životním prostředí, ale vezměme si například metan. Metan kdybychom chtěli odstranit metan z našich polí, tak aby ho krávy neprodukovaly, tak co mají potom krávy žrat? Jsou země, které produkují přes 60% metanu a tak dále. Co je tedy naším snem? Evropa bez krav? Kde potom budeme ty krávy mít? Odkud je budeme brát? Jde o to, abychom se rozhodli tak, aby to bylo zásadní do budoucna. Děkuji a nyní pan Gerkens z Belgie. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tady jasně vidíme, o co jde u toho klimatu. Nejde tolik o životní prostředí a jeho dimenzi. Klíč je hospodářský rozvoj, to je jakým způsobem budeme orientovat, směrovat tento hospodářský rozvoj, aby se snížila spotřeba energie, spotřeba surovin, tak, abychom mohli dodržet své závazky, ale také způsobem, aby se snížily výrobní náklady. Myslím si, že Evropská agentura má určitě aktuálnější čísla, ale postup nebo zvyšování cen, které souvisí se spotřebou energie a se spotřebou surovin, je mnohem významnější efekt než tedy eh, zvyšování platů. Takže není třeba snižovat eh, platy pracujících. Ušetřit můžeme opravdu jinde. Ušetřit můžeme, když se zaměříme na energii a na suroviny. A pokud jde o rozvoj kruhového hospodářství a zeleného hospodářství, tak eh, kdo jiný než eh, ta odvětví, která utrpěla v důsledku krize, by mohly jít příkladem. A chci také upozornit na to, že Evropská komise i členské státy, protože když hovořím o Evropě, mám na mysli i členské státy, musí vytvořit nástroje, které budou regulovat hospodářskou výměnu, protože pokud zcela uvolníme obchod a obchodní výměnu a pokud těch našich zahraničních transakcích v zahraničním obchodě nebudou vůbec žádná kritéria, my potřebujeme kritéria, pokud jde o spotřebu energie a využívání surovin. Pokud to neuděláme, tak se stavíme do slabé pozice a umožníme tím delokalizaci, která jde proti našim zájmům a proti našim cílům. Jsem také nakloněna k tomu, že by bylo opravdu dobré na konci tohoto zasedání mít nějaké společné prohlášení, i když bude jednoduché, i když bude krátké, abychom se mohli vzít do svých národních parlamentů. Děkuji a pan Lajuš Kepli z Maďarska. Děkuji za slovo. Největší výzvou z globálního hlediska je například to, že už dnes se vedou války o e, přírodní zdroje. A e, tyto války generují migrační vlny, e, které jsou citelné i u břehů Evropské unie. Bojujeme tady vlastně na více frontách a je zapotřebí vyvíjet diplomatické úsilí. V Maďarsku, pokud jde o emise, učinili jsme značné pokroky. V roce 2012 jsme snížili emise o 36 porovnání se stavem v 90. letech. Souviselo to s průmyslovým obratem, který se odehrál. Paralelně s tím je podporováno eh, nízkouhlíkové hospodářství a hodně se investuje do inteligentních eh, infrastruktur eh, energie, které by dlouhodobě generovaly konkurenceschopnost a dobré životní podmínky obyvatel. V Maďarsku se tedy uskutečnily velké investice, které byly také nutné. E, z globálního pohledu jsou en- problémy s energií ty ze všech nejdůležitější. Ze všech průmyslových sektorů. Tady e, existuje nebezpečí, které z těchto problémů plyne a po pařížské konferenci se každopádně musíme držet i nadále starých priorit. Děkuji vám a nyní dám slovo našim řečníkům a e, omlouvám se těm kolegům, kteří žádali o slovo, ale dali jsme přednost našim hostům z národních parlamentů. Takže prosím pana Brujningse. Děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím hovořit stručně a neodpovídat eh, na všechny otázky. Eh, Několik lidí tu poznamenalo, že Evropa je čím dál menší a menší částí světa a proto jaký je význam e, našich ambiciozních politik. E, podle mého názoru je zcela jasné, že důvěryhodné a ambiciozní domácí politiky jsou nutnou podmínkou k tomu, abychom měli nějakou váhu v mezinárodních vyjednáváních. To je podle mě celkem jasné. Potom druhý okruh otázek se točil toho takzvaného závodu ke dnu, kdy hledáme Eh, možnosti, jak přesunout průmysl do dalších částí světa kvůli naší environmentální legislativě. Eh, jakožto expertní instituce musíme říkat poměrně jasně, že tady probíhá poměrně rozsáhlý výzkum a ten závod ke dnu není způsoben environmentální legislativou, ale spíše pracovními náklady, eh, přesycením trhu a dalšími faktory. Cena energie eh, tvoří někdy eh, poměrně značný faktor, ale ten důvod, proč průmysl přesouvá výrobu jinam, eh, na základě environmentální legislativy to neplatí. Tak to to není. Te, jsou tu velmi malé, pokud vůbec nějaké důkazy, protože by tomu tak bylo. Za třetí, k tomu inteligentnějšímu venkovskému životu a mikroprodukci energie. My eh, vyvíjíme také nové podnikatelské modely, eh, kde bychom mohli nahradit konzumerismus takzvaným prosumerismem, kdy spotřebitelé by byli zároveň producenty energie a zabýváme se různými modely daňových systémů, které by usnadnili eh, tento model a tak dále. A brzy vydáme zprávu, která zkoumá interakci mezi Eh, zemědělstvím a užíváním půdy a eh, tě, příslušnými environmentálními zákony. Pokud jde o náklady pro firmy plynoucí z legislativy životního prostředí, tak tady také proběhlo poměrně mnoho výzkumů a v podstatě náklady na energii a na přírodní zdroje a na práci zcela vyvažují náklady na eh, plynoucí z legislativy životních prostředí. Jsou mnohem vyšší s výjimkou několika eh, konkrétních sektorů. Proběhl výzkum také ve Spojeném království, který dokládá, že na každou libru nebo euro, kterou investujete do environmentální legislativy, získáte eh, přínosy pro společnost v hodnotě zhruba třech eh, liber eh, v podobě neuskutečněných zdravotních nákladů a také v tvorbě pracovních míst a dalších. Pokud jde o přesouvání emisí a bilance vývozu a dovozu, e, externalizace e, dopadu na životní prostředí a tak dále, tak v naší zprávě se zabýváme těmito tématy a několika grafy ilustrujeme, e, které části evropské spotřeby a produkce se externalizují. Pokud jde o ceny za energii, využívání půdy, emisí CO2 a tak dále. A důvodem, proč většina informací o skleníkových plynech se zakládá na domácích emisích a národních emisích, je taková, že takový je eh, odsouhlasený základ pro eh, zprávy CCC eh, podle UNFS. Nicméně poskytujeme tedy i tyto informace. Pokud jde o potravinový odpad a síť Natura 2000 a její pozitiva a negativa, tak v jedné studii Evropské komise, které jsme se účastnili, bylo spočítáno, že Natura 2000 přispívá zhruba dvěma sty eh, miliardami eh, Evropě v podobě hodnoty ekosystémových služeb a ušlých nákladů na zdravotní péči, zatímco její správní a provozní náklady činí pouze asi 6 miliard euro. A pokud znáte nějakou jinou investici s takovou návratností, tak mi prosím vás dejte vědět, protože přicházím o skvělou příležitost. Takže my opravdu eh, počítáme eh, podobné otázky. Samozřejmě eh, se zabýváme potravinovým odpadem a brzy předneseme návrhy, jak řešit problémy s potravinovým odpadem. Pokud jde o náklady na dopravu a mobilitu v ekonomice, je jasné, že internalizace nákladů je e, součástí e, snahy o správné oceňování zdrojů a znečištění a zase e, zabýváme se v naší agentuře tímto tématem, v naší zprávě toho najdete poměrně hodně. Dále eh, španělští kolegové se ptali na adaptaci klimatu. Eh, tak eh, už teď členské státy měly představit své národní adaptační plány. My je zkoumáme v EEA a poskytneme zpětnou vazbu a hodnocení kvality těchto plánů ohledně toho, jak se přizpůsobovat budoucím klimatickým změnám. Estonský kolega, který eh, hovořil o paradigmatu účinnosti a o tom, že posilovat energetickou účinnost je zásadní. Bych chtěl říci, že eh, toto téma je pro nás důležité a zabýváme se jim v naší zprávě. Eh, domníváme se, že je zapotřebí trojí pozornosti. Měli bychom se zaměřit na technologickou část eh, a za druhé spíše na obchodní modely a chování nejen jednotlivců, ale chování obecně producentů. Samozřejmě bychom měli zajistit, aby veřejné investice přispívaly ke zvyšování e, účinnosti. Několik z vás se zmínilo o Fondu pro strategické investice. Je tam eh, jeden článek o kritériích způsobilosti pro využívání těchto fondů v návrhu nařízení. A tento článek eh, eh, uvádí pět kritérií způsobilosti a tři z nich odkazují na dnešní debatu. Prvním z nich je, že projekt se musí zaměřovat na inovace. O inovacích hovoříme hodně. Za druhé musí se zabývat otázkami nízkouhlíkové ekonomiky a úspornosti zdrojů. A za třetí musí chránit přírodní kapitál, eh, musí, být, musí to být řešení založené na přírodě a tak dále. A eh, naším sdělením v naší zprávě v podstatě je, že pokud chcete eh, zelenou ekonomiku a řešení založená na přírodě, pak je jasné, že je zapotřebí, aby příroda sama byla silná. Takže silná řešení založená na přírodě nebo založená na biopalivech a tak dále je iluze v případě, že dochází k degradaci biokapitálu. Takže to je zapotřebí, aby bylo v rovnováze. A několik poznámek na závěr. Pokud jde o závislost na zdrojích, a o kritické zdroje, které se e, těžko získávají, tak v naší zprávě o globálních megatrendech se zabýváme otázkou zdrojů. Evropa má seznam kritických zdrojů, z nichž většinu z nich je obtížné najít v Evropě. Vyskytují se mnohem více v Brazílii, Číně, Turecku, Kongu a na dalších místech. Takže zase to je poměrně e, kritické téma týkající se zranitelnosti evropské ekonomiky. E, proto v naší zprávě také zmiňujeme e, témata, jako je ekodesign a biznisové modely, které je potřeba změnit, pokud chceme se posunout ke kruhovému hospodářství. A konečně k potravinám a k případným rozhodnutím, které je tady třeba učinit. Tak my popisujeme potravinový systém jako jeden z těch kritických, který buď přispěje nebo nepřispěje k základní udržitelnosti a zase my nejsme politikové, my neříkáme, že bychom se měli obejít úplně bez hovězího dobytka nebo úplně bez masa nebo něco podobného. My ale mapujeme, do jaké míry na tom záleží a porovnáváme jednotlivé země. Některé země si vedou dobře, daří se jim uh, udržet produktivní zemědělský systém, zatímco další se vyhýbají rozhodnutím, která jsou potřeba k tomu, aby uh, zemědělství bylo udržitelnější. A potom k té válce o zdroje, která byla zmíněna nakonec. Tak pokud si o tom chcete něco přečíst, tak vám vřele doporučuji eh, čtyřstupňovou zprávu od Světové banky. Ta eh, popisuje svět eh, v případě, že dojde k oteplení o čtyři stupně a to už potom, jak jaksi nebude nic tak, jak to bývalo, může docházet k velkým přesunům e, osob, e, ke klimatické migraci, e, změní se potravinové návyky a tak dále. Bude to zkrátka jiný svět. Mění se hranice, které jsou vlastně rizikové. Zvýší se míra rizika a nejistoty, pokud tyto hranice překročíte. Tak tím bych skončil a slovo má komise. Děkuji, já jenom proletím některé ty otázky. Zmínili jste ambicioznější přístup, já s tím naprosto souhlasím. Opravdu chceme být ambicioznější na stránce <coughs> implementace, nejde nám pouze tedy o zákonodárství nejde nám jenom o ten přístup ze zhora dolů, to znamená stanovovat zákony a potom to implementovat. Jde nám také o to, o přístup um, ze zdola nahoru, podívat se na to, kde jsou potřeby, kde je potřeba implementovat uh, změny. Jde nám také o dosažení změn postojů. Ale to platí právě i pro otázky týkající se implementace, transponování, evropských zákonů do národních zákonů. Některé členské státy jako by si mysleli, že ve chvíli, kdy transponují evropskou legislativu, už odvedli veškerou práci, kterou udělat mají. Tomu tak není. Protože transponování evropských zákonů je pouze začátek celého procesu. V tu chvíli je tedy potřeba začít s implementací. Někdo hovořil o implementaci a o vyšších nákladech eh, spojených s implementací. Já souhlasím s Hancem, protože výhody implementace velmi často, pokud ne vždy, překračují, přesahují náklady. Protože velmi často implementace v oblasti, eh, jako je třeba zelený růst, vytváří pracovní příležitosti, usnadňují vytváření pracovních příležitostí například v kruhovém hospodářství. E, díky tomu je také naše hospodářství, naše ekonomika konkurenceschopnější. Když hovoříme o e, stanovování zákonů pro zlepšení kvality vzduchu, pro e, snížení emisí, tady eh, to je úplně nesrovnatelné, když si představíme třeba 400 tisíc předčasných úmrtí spojených s nekvalitním vzduchem když zvážíme, že existují stovky tisíc chronických chorob, které se s tím pojí a které členské státy musí nějakým způsobem eh, finančně řešit, eh, při nejmenším tedy co se týče zdravotního pojištění a podobně. Eh, někdo se ptal potom na další země, jako je Čína, USA a další. Já naprosto souhlasím pokud máme globální problém, nemůžeme očekávat, že ji vyřeší pouze EU nemůžeme hovořit o evropském životním prostředí, americkém či čínském životním prostředí. Máme pouze jedno celosvětové životní prostředí. Máme jeden celosvětový problém a proto musíme nalézt jedno celosvětové řešení. A e, proto máme také cíle udržitelného rozvoje OSN. Někdo tady řekl, že máme 28 různých situací, 28 různých států, to je pravda. Bohužel, ano. Co se týče legislativy, máme 28 států, které postupují 28 eh, různými rychlostmi. A to ukazuje, že problém není legislativa, protože legislativu máme všichni stejnou. Takže jak je možné, že některé členské státy ty cíle e, naplňují a jiné nikoli? Ona to není otázka legislativy, ale je to otázka kapacit v tom daném členském státu. A my v tuto chvíli říkáme, že chceme být ambicioznější ne tím, že bychom si snížili e, své cíle, své standardy. Naopak, chceme být ambiciozní, co se týče svých cílů, ale také co se týče implementace konkrétního uvádění do praxe. To znamená, musíme se zaměřit na členské státy, které nenaplňují cíle, musíme přijít na důvody, proč tomu tak je, a pak eh, těm členským státům musíme pomoci, musíme podpořit v tom, aby ty cíle naplnili. Eh, volby mají, eh, volby ve smyslu výběru má, má to samozřejmě svoji cenu a to je naprostá pravda když hovoříme také o udržitelných cílech OSN. To je naprostá pravda, nemá cenu se o tom dál bavit, aniž se budeme bavit o uvádění těchto cílů do praxe. A členské státy se také samozřejmě zavázaly k určitým cílům v, v rámci EU, ale tohle to je celá diskuse, která už eh, v tuto chvíli probíhá. Maria Luis Bajo ze Španělska eh, říkala, že nejlepší energie je ta, kterou ušetříme, uspoříme a přesně to musíme dělat, i když hovoříme o odpadu. První priorita odpadu je recyklovat jej co nejlépe, ale ještě lepší je vůbec eh, se vyhnout eh, generování odpadu. Někdo tady hovořil o potravinovém odpadu. My plítváme 30% našich potravin, našeho jídla. 30%. Měli bychom se začít zamýšlet nad tím ne, nad, jak to recyklovat to jídlo, ale jak vůbec eh, redukovat eh, generování tohoto odpadu. To platí i pro ekologický design, abych vám dal příklad. Například počítač, může být eh, vyroben tak, aby spotřebovával 10 méně energie. Tím tedy snížíme spotřebu toho počítače o 10 Já jako uživatel, ale potom nechám ten počítač běžet celou noc. Já tím zdvojnásobím spotřebu, i když používám um, ekologičtější počítač. Takže ten eh, návrhář sníží spotřebu o 10% a já zvýším spotřebu o 100%. To vůbec nedává žádný smysl. Eh, kolega z Rumunska hovořil o transferu znečišťujících technologií, proč se do toho nezapojí parlamenty. Já myslím, že právě tady na takovém zasedání, jaké probíhá dnes, nám jde o tuto otázku. Ale ono potom záleží i na konkrétních vládách v členských státech, jak se k tomu postaví. Světová populace. To je obrovská výzva. Brzy nás bude 9 miliard. A tlak eh, takového množství lidí na zdroje, potraviny, půdu, vodu bude obrovský. Ehm, představa, že můžeme vyřešit eh, problémy zítřka s Eh, postupy dneška, to je nepravděpodobné. Někdo tady řekl, ano, sice jsme dosáhli pokroku, ale do budoucna nemůžeme jenom tak eh, mít takzvaný business as usual. Musíme pořád zlepšovat své snahy, musíme se snažit více a více, protože eh, to, co děláme dnes v budoucnu, nebude stačit. Potom holandský kolega hovořil zase o zdrojích, o kruhovém hospodářství, někdo si dělá starosti, že tedy se stáhneme z kruhového hospodářství, ale já si myslím, že eh, se toho nemusíme bát, protože my teďka předložíme revidovaný eh, balíček eh, ustanovení o odpadu. Ale když hovoříme o odpadu, to je v podstatě jenom jedna část toho kruhového hospodářství, to je třeba tedy nejenom tady, tady nejde jenom tedy o e, životní cyklus produktu. My musíme začít už u e, dobývání těch surovin, které se potom použijí na e, daný výrobek. To znamená, pokud bych dokázal vyrobit tuhletu plastovou láhev z 5-10% eh, menším množstvím plastvu, až bych, a přitom bych dosáhl cíle, že tedy tam budu mít půl litr vody, tak eh, to je můj cíl. Takovýto návrh samozřejmě také předložíme, co se týče výroby, ne pouze eh, spotřeby. Má to tedy několik aspektů. Už jsem také um, hovořil o tom, že kolegové potom chtějí, eh, holandští kolegové chtějí mít eh, kruhové hospodářství jako prioritu svého předsednictví. kolega z Malty nadnesl další problém a sice, že 70 celosvětových zásob vod se využívá eh, pro zemědělství. Samozřejmě máme finanční prostředky, které jsou k dispozici, kteří chtějí, eh, které jsou k dispozici členským státům, které chtějí zlepšit svůj eh, vodní status. My pracujeme, eh, spolupracujeme s českými státy tak, abychom eh, zlepšili eh, tuhletu, tenhle ten problém. Kruhové hospodářství také přispěje ke snížení emisí. Cíle, které byly stanoveny a zapojení občanů. Občané by se měli zapojit dokonce by mohli být jakými si strážci legislativy členských států, protože pokud členský stát neimplementuje nějakou legislativu, pokud nedosahuje cílů v oblasti kvality ovzduší, eh, kvality vody a tak dále, tak předpokládám, že právě občané by eh, proti tomu protestovali. Junkrových plán a financované projekty. Ano, musíme zajistit, aby všechny ty projekty byly zelené, udržitelné. A já naprosto souhlasím s tím, že efektivita je nejlepší nástroj. Pak jde také o to, že české státy si, vybírají, e, si vyberou tedy břidlicový plyn, ropu, e, jiné zdroje. My pouze předkládáme jakási vodítka pro členské státy a oni se pak rozhodují, zda tedy budou eh, eh, ustanovovat nové eh, ropné vrty a podobně. Prostě někdy ten členský stát se takto rozhodne, ale každopádně tak musí učinit na základě našich kritérií, co se týče ekodesignu. O tom jsme hovořili dvakrát. Takže buď je to ekologický design z energetického aspektu, z energetického úhlu pohledu, to znamená, máme větší energetickou účinnost, ale také ekologický design, co se týče využívání materiálu. A potom uvádění eh, produktů na trh, to je další ambiciozní trh. Zase se to snažíme dostat do toho. Hmm, návrhu ohledně kruhového hospodářství, protože řada materiálů, které jsou recyklovány, se nedostanou znovu do výrobků a nedostanou se znovu na trh. Takže my se snažíme vytvořit trh pro recyklované materiály. Udržitelné bydlení, naprosto s tím souhlasím. A e, tady nejde jenom o bydlení, tady jde vůbec o chytrá města, energetická účinnost, jak tedy ekonomicky, tak environmentálně protože nemůžeme snižovat platy a tak se snažit být konkurenceschopnějšími. Nemůžeme nabíjet naš, nabízet našim pracovníkům stejné platy, jako jsou třeba v Číně. Ale co můžeme udělat? Můžeme být konkurenceschopní tím, že budeme lépe využívat své zdroje. displacement due to Hans hovořil o přesunech obyvatel kvůli chudobě, kvůli e, ekologickým zdrojům, z ekonomických důvodů a to je jeden z důvodů e, udržitelných cílů OSN, protože dokud nevymítíme chudobu, tak nemůžeme zastavit tyto e, posuny, migrace a tak dále. Děkuji Karmenu a především bych chtěl poděkovat in, tlumočníkům za to, že nám dali více času a než skončíme, ještě bych vám chtěl připomenout, že před eh, sálem se podává koktejl pro účastníky schůze, což je pro nás dobrá příležitost pokračovat v diskuzích neformálně. Omlouvám se za to, že jsem tak, že jsem tak utnul diskuzi, ale už nám vypršel čas.